to implementace nějaký ten správný postup. A za třetí, myslíte si, že stojí za to do absolutoria zahrnout také některé obecné ekonomické následky, například eh, chování některého státu vůči eh, Evrop 2020 nebo podobné. Takže to je jenom takový stručný úvod a pak se zase ještě k vám vrátím s konkrétními otázky z mé strany i ze strany mých kolegů a poté tedy budeme směřovat k závěrům. A ještě jednou vám děkuji za přítomnost. Děkujeme. Slovo má generální ředitel DEFA za DG Regio. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítám to, co říkala paní zpravodajka. Um, mm, Ano, že tedy budete zdůrazňovat výkonnost. A to také odráží to, co generální ředitel oznámil v té výroční zprávě. Již v minulosti jsme se více soustředili na kapitoly 2 a 3, takže si myslím, že je dobré hovořit i o první kapitole a ano, to je opodstatněné, oprávněné a tedy o výkonnosti. Takže vy jste položila ten první soubor otázek, který v první řadě, jaké jsou přínosy, jaké jsou hlavní výdobytky těch politických oblastí, Možná bych mohl použít ty tabulky, často ty grafy jsou výmluvnější než tisíce slov. Takže můžeme prokázat výsledky programu regionální politiky pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Jsme identifikovali čtyři hlavní ukazatele výkonnosti a mezi ně patří počet vytvořených pracovních míst prostřednictvím programů, takže tady to vidíte. A toto jsou údaje ke konci roku 2013. To byly ty poslední informace, které byly nám dostupné. 773 tisíc vytvořených pracovních míst za celé období do konce roku 2013, jasný nárůst ve srovnání s předchozím rokem protože se snažíme o inteligentní růst. Takže druhý klíčový ukazatel výkonnosti podniky spolupracující s podpůrnými výzkumnými instituty. Tady vidíte téměř 27 tisíc zase podstatný nárůst v průběhu roku 2012, dále malé podniky a, a podniky obecně jako takové hrají důležitou roli, takže tady máme 209 tisíc podniků, které obdržely regionální podporu ve srovnání s, zase s nižším počtem v předchozím období. No a z té stránky udržitelnosti zase podstatný nárůst navýšení kapacity v eh, produkci obnovitelných zdrojů energie. To jsou tedy čtyři klíčové ukazatele. Vy to najdete, já tady teď nemám eh, příliš mnoho času v té zprávě o výroční, výroční zprávě o činnosti. Tam najdete více podrobností tedy u každého toho souboru těch eh, záměrů. A myslím si, což je velice důležité, vy jste hovořila i o těch zúčastněných stranách, o našich občaná, občanech a my jsme vytvořili politiku soudržnosti a tedy otevřenou platformu s údaji na toto téma a zde všichni občané mohou konzultovat údaje o implementaci eh, fondu, strukturálních fondů. Ne, nejsou to tady jenom tady ty údaje, které jsem vám ukázal. Týká se to také údajů podle jednotlivých zemí a pak jsou tam také příklady jednotlivých projektů a myslím si, že to je zase důležitá informace, kdyby prostě někdy eh, váš výbor měl zájem eh, si toto doložit, tak máme tady tuto otevřenou datovou platformu a můžu vám eh, to ukázat. Také jste se tázala na ty nové prvky. Všechno to, o čem tady hovořím, ty výdobytky, to jsou výdobytky té, toho předchozího období. Ani tomu nemůže být jinak, protože to nové období, to právě tady ta sněmovna a rada, v podstatě nařízení bylo přijato teprve v prosinci 2013, to znamená ještě příliš brzy, abychom hovořili o výsledcích za to nové období. Nicméně v té výroční zprávě najdete již zmíněn první pilotní eh, případ, kde jsme se snažili uplatňovat tu myšlenku zaměření na výkonnost a to vůbec poprvé vůči programu. A já jsem se ptal ředitelů eh, také příslušných úředníků zodpovědných za konkrétní země, aby zhodnotili tu výkonnost programu a zaznamená to zase i v té zprávě velice zajímavé údaje ohledně tohoto. Takže to byl takový, řekněme, předtest, kterým jsme chtěli anticipovat, pak ten, eh, to následné silnější zaměření na výkonnost. Paní zpravodajko, to je v podstatě vše, co mohu nyní říci k tomu, co jste nadnesla. Nyní jsem víceméně ve vašich rukou, paní předsedkyně. Pokud si přejete eh, mít více informací o té, řekněme, tradičnější stránce, což je to, eh, ten doklad eh, o věrohodnosti, tak zase jsem ochoten to ještě podrobně vysvětlit. Já, vielen Dank. Děkujeme mnohokrát. Eh, asi si vás tady ještě chvíli ponecháme. Martino, nějaké otázky? Já mám pár otázek. Kdo vypočítává ta čísla, která máte na slajdu 2 u těch indikátorů a jak se to vypočítává. A druhá otázka, jak vy a členské státy vypočítáváte počet vytvořených pracovních příležitostí a jak vypočítáváte jejich udržitelnost. Údaje, které zde naleznete, jsou údaje, které dostáváme od členských států v prostřednictvím jejich zpráv o eh, ročním, eh, roční implementaci. To jsou zprávy, které dostáváme v červnu, červenci. Takže to je zdroj těch údajů. My na DG Regio potom eh, samozřejmě kontrolujeme, řekněme, kolik je to všechno pravděpodobné, ale neauditujeme tyhle informace. protože v předchozím období nebylo poskytování těchto informací povinné. Tomu tak ale bude v následném období, takže potom v tom následujícím období už v auditních programech předpokládáme i to, že budeme auditovat spolehlivost těchto informací. Takže počet vytvořených pracovních příležitostí, to jsou pracovní místa, která tedy nejenom pro malé a střední podniky, tam vám poskytneme třeba nějaké granty, aby se rozšířily. Pak víme, kolik pracovních příležitostí tam vznikne. Jsou to i pracovní místa, která vzniknou, když eh, třeba eh, postavíte nějakou čističku odpadních vod. Děkuji, já mám taky pár otázek. Ono už teďka tady máme těch papírů tolik, že je opravdu těžké si to všechno e, najít, ten správný. Vy jste poukázal e, na nové období, e, to znamená vlastně budeme mít nový přístup e, interního auditu. Tam se vlastně zkoumalo, jak generální ředitelství je připraveno vůbec na výzvy příštího období. To je hrozně zajímavé, tam se vždycky píše eh, tedy interní audit a tak dále. Nikdo neví lépe než vy, eh, co si s tím tedy počít. Takže prosím vás, jak je generální ředitelství připravené na, na to další období? To je moje první otázka. Jak vůbec vnímáte ty největší problémy, největší výzvy? Druhá otázka se vztahuje na přílohu B té vaší zprávy o činnosti. To jsou eh, tedy vyjmenované všechny operační programy, eh, včetně míry chybovosti. Eh, minulý rok jsem k tomu byla také zpravodajkou, takže mě to opravdu zajímá, jak se změnila spolehlivost údajů ze členských států. Zlepšilo se to, zhoršilo se to, zůstalo to stejné. Já jsem měla pocit, že teďka tam bylo méně oprav, ale přeci jenom takhle je tam těch operačních programů asi 322, takže ono je docela těžké si udělat nějaký takový přehled jenom na první pohled. Takže zlepšilo se to, zhoršilo se to oproti minulému období, zůstalo to stejné. Pak u těch výhrad. Tam máte, řekněme, takové štamgasty, to znamená, e, e, jsou tam tedy země, které se neustále opakují, jako třeba Španělsko. Ono tam došlo u těch eh, výhrad k mírnému zlepšení, pokud to tedy dobře interpretuji, ale eh, prostě jsou tam stále některé země, které na tom seznamu figurují pořád. Tak ehm, eh, pro, jak si myslíme, že tyhle ty všechny projekty už budou tedy zpracované, dokdy si myslíte, kolik prostředků se vrátí, kolik tam bude tedy finančních oprav v tom sektoru. A potom, když srovnám tabulku 7b v přílově s tím, co se děje na venkově, zase to jsou informace z DG Agri, tak tam zase vidím větší míru oprav s DG Agri než s DG Regi. A já už dlouho mám takové podezření, že se tomu důkladně nevěnujete. A teďka by mě zajímalo, jestli tu moji, to moje podezření potvrdíte či nikoli. Tak máte slovo, prosím. Also, uh, vielen Dank. Um, die erste Frage war bezüglich. Děkuji. Äh, takže první otázka byla ohledně připravenosti generálního ředitelství. My už äh, několik let, jak víte, protože to byla právě komise, kdo trvala na eh, posílení orientace eh, na, na ten výkon. My už tedy před několika lety jsme na to byli dobře připraveni. Jednak tedy jsme podnikli takové přeorganizování celého generálního ředitelství v minulosti. Jsme se vždycky eh, orientovali na absorpci A když se třeba podíváte na naše zprávy, na naše výkaznictví, tak eh, nám vždycky v první řadě šlo o to, kolik procent prostředků eh, plynulo kam. Potom jsme podnikli eh, reorganizaci, kde jsme se zaměřili na takzvaná kompetenční střediska. To jsou tedy oddělení, která se věnují substanci, to znamená obsahu. Takže tam máme třeba takovéto kompetenční středisko pro chytrý růst. Tam tedy jde o to podpořit chytré specializace. Jiné eh, takové středisko je zase třeba inkluzivní rozvoj, růst. Takže to znamená, prostě udělali jsme si novou organizační strukturu, tak aby nějaký ředitel nebyl zodpovědný pouze za provádění těch programů v konkrétních zemích, takže tam už tedy není vlastně zaměření pouze na danou zemi, ale i na daný obsah. Kromě toho jsme zavedli takzvané um, organizace, která se, které se vždycky zaměřují, jsou, říkají se i maticové organizace. A e, například je tam tedy organizace, která se třeba zaměřuje na finanční výkonnost. A ty potom, tyhle ty organizace potom spolupracují zase s těmi eh, centry pro ty jednotlivé země. Tahle ta organizace je obrovsky důležitá pro ty nové programy, protože u nových programů poprvé pro všechny priority a jejich osy jsou, byl, jsou stanoveny konkrétní cíle. To je, vytváříme tak takzvanou eh, intervenční logiku. A my jsme se tedy včasně připravili na to, že během těch vyjednávání to takhle potom všechno bude uplatněno. A potom komise eh, ke konci roku předloží zprávu, kde jasně představíme také výsledky programování. A tam uvidíte, že hlavní středobod té zprávy eh, se klade na výsledky Tady nejde o to, kam plyne tedy kolik pro finančních prostředků, nýbrž zda ty prostředky, které se investují, má, mají výsledky. Takže my jsme se na to opravdu dobře připravili a jak už jsem odpovídal na předchozí otázku, i v této zprávě, kterou zde mám, jsme poprvé udělali takový pilotní přístup. Řekli jsme si, zkusme si postavit se do situace, v níž se budeme nacházet v budoucnosti, kdy už řekneme nejenom, že v tomto programu máme nějaké problémy třeba s regularitou, se, s legalitou, ale kde také sledujeme a hodnotíme výkon těch programů. A teď se to takhle poprvé udělali se všemi potížemi, které se s tím pojí, protože máme mnohem méně údajů, máme vlastně v tom eh, minulém období jsme měli menší orientaci na ten výkon, ale my už jsme se prostě takhle chtěli přenastavit na tu dvojí úlohu v budoucnosti, kde půjde právě o, víkend, o, o výkon a zároveň také samozřejmě o plnění. Eh, položili jste eh, několik otázek. I vy, paní Gresle. Jedna otázka se týkala toho, nakolik důvěřujeme těm auditním orgánům ve, či kontrolním orgánům ve členských zemích. Tyto orgány jsou pro nás nejdůležitějším zdrojem, ale samozřejmě musíme zajistit, že tyto kontrolní orgány jsou spolehlivé. A abychom to zajistili, tak během celého toho období jsme měli asi 265 kontrol kontrolních orgánů. Na konci roku 2014 ta situace vypadá tak, že jsme měli 47 přeskoumaných orgánů, to je asi 94% eh, celkových eh, tedy těch fondů. 42 z toho byly vyhodnoceny jako spolehlivé, takže to je v podstatě 90% a u těch, eh, to taky potom do toho spadá 90% fondů. A potom, když se podíváme na míru chybovosti, tak to vypadá tak, že u 96% míry chybovosti se můžeme spolehnout na údaje kontrolních orgánů. To ale neznamená, že v každém případě převezmeme míru chybovosti, kterou oni stanoví. Může se často stát, že kontrolní orgán sice řádně zprostředkuje tu míru chybovosti u těch jednotlivých vzorků, ale že tam prostě samozřejmě potom se z toho vytratí některé chyby u jiných vzorků, takže to jsme potom ještě poopravili. Takže od těch kontrolních orgánů jsme měli nahlášeno celkově míru chybovosti 1,8%. My jsme tuto míru chybovosti opravili o téměř 50% na 2,6%. Takže my to prostě nepřejímáme automaticky, to, co od nich obdržíme. Ještě podnikáme tedy opravy i z naší strany. Celkem to vypadá tak, že míra chybovosti kterou uvádím ve své zprávě za rok 2014, se nachází v intervalu eh, do, eh, od 2,6 až 3,3 Je to tedy téměř to též, co v tom roce předtím. A já věřím, že tím. A ještě ty, ještě ty země, ze země mi to vypadá tak, Tady máme tu tabulku. Tady vidíte ty problémové země. V roce 2014 Španělsko, Slovensko, Maďarsko a Itálie. Itálie ovšem se trošku v průběhu roku 2014 zlepšila. A zase v tím předchozím roce to byly víceméně ty stejné země, ještě Slovinsko. Mrzí mě stejně tak jako vás, že některé země se tam stále opakují. Důležitá je ale jedna věc. To neškodí evropskému rozpočtu, protože dokud máme rezervu, tak se neplatí ale samozřejmě to nemůže trvat na věky a problémy ve Španělsku spočívají v tom, že máme e, velký, e, e, velké množství nejrůznějších úřadů na regionální i národní úrovni, které tam tedy působí. A potom, jak se tam objeví nějaká chyba, tak se to prostě rozšíří do všech. Pro další programovací období se opravdu společně se Španělskem snažíme o to, abychom vylepšili tu strukturu. My máme tam asi 150 takovýchto úřadů a teď v novém období už to snížíme na asi méně než 50. Takže se tam něco takhle zlepšilo. A hlavně tady jde tedy o to eh, promíšení federálních a regionálních programů, abychom je nějakým způsobem od sebe oddělili. Takže tady vidíte, že opravdu uděláme pokrok v případě Maďarska. Vedeme diskuse tedy zejména oblasti zadávání veřejných zakázek. Jde nám opravdu o zlepšení situace, takže ve všech těchto zemích. Samozřejmě během vyjednávání jsme kladli důraz na to, aby se zlepšily strukturální problémy, které jsme objevili v tom eh, starém eh, období, aby už se nepřenášely do období nového. Děkuji. Und sie bewegt sich doch. Tak děkujeme vám. Máme dvě žádosti o slovo. Pan kolega Stas nejprve. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu Defa za velice přesnou, velice odhodlanou odpověď. Mám dvě otázky. Otázky, které v podstatě vyvstávají z těch komentářů, které pravidelně zaznívají ze strany účetního dvora co se týká regionální politiky. Slyšíme-li slova regionální politika, slyšíme také velice často kritiku, že totiž zde je stále velký počet případů, dejme tomu ne podvodů, ale nepravidelností v celé řadě složek. Má otázka je tato. Ve světle nové legislativy, kterou máme, nového legislativního rámce, máte teď víc možností řešit tento vysoký počet nepravidelností? A druhá otázka. Velice často se regionální politika dostává pod palbu kvůli tomu, jak lidé reagují na eh, jaksi žádosti na navracení prostředků. Když si čteme zprávu PIF, napadá mě, že míra navracení prostředků byla za rok 2014 v regionální politice poměrně nízká. A proto se vás chci zeptat, co s tím budete dělat? Hodláte tuto míru navyšovat? K vašemu prvnímu bodu, ty nepravidelnosti. V regionální politice jeden hlavní zdroj nepravidelností jsou veřejné zakázky. A to je rozdíl oproti jiným politikám. V této oblasti poprvé teď máme k dispozici takzvanou ex ante kondicionalitu. Takže do roku, do konce roku 2016 nejpozději, budeme muset být uspokojeni nejen tedy o tom, že směrnice budou transponovány, ale že jejich aplikace je efektivní. Společně proto s kolegy v DG Grow jsme vytvořili zemi od země seznam a akční plány pro případy, kdy to tak ještě není. Máme jasně stanovené milníky, které budeme velice přísně sledovat společně s členskými státy. A proto si myslím, že máme důvod domnívat se, že do budoucna nepravidelnosti v této oblasti budou klesat. Pokud vím, tak eh, toto řešil i příslušný výbor, tedy váš výbor dnes dopoledne Eh, kde se řešila zpráva účetního dvora na toto téma. A komise s tímto všeobecným doporučením souhlasí. Tedy, že musíme dělat víc, ale že zároveň e, účetní dvůr říká, že pokračujeme správným směrem. A ten druhý bod, eh, na příští období, abych tak řekl, Eh, je, že se změní struktura pobídek. Momentálně, pokud komise nebo účetní dvůr zjistí nepravidelnost v rámci vlastních auditů, je poměrně jednoduché, aby členský stát zkrátka a dobře eh, ten nepravidelný výdaj nahradil a pak vlastně jediné, co se stane, je, že se redukuje kofinancování. Jako Takže existuje určitá pobídka, jak si počkat, až je někdo plácne přes prsty. Ale to do budoucna neplatí, protože v budoucnu, pokud ten členský stát uzavře účetnictví, a komise nebo e, jakýkoliv jiný evropský auditor to přeskoumá a zjistí vážnou nepravidelnost, pak se jedná o čistou korekci, čímž posílíme roli auditorů, protože členský stát pak bude mít zájem míti vlastní silné auditory, aby jejich auditoři zjistili, že tam je problém a pak to, tu platbu mohou nahradit. Protože pokud budou příliš schovývaví a pak na ně vlítneme my nebo účetní dvůr, pak o ty peníze zkrátka přijdou. Takže to jsou dva aspekty k tomuto. Co se týká eh, navracení prostředků nebo finančních korekcí, z těchto čísel na snímku vidíte, že že kumulativní finanční korekce, tedy za celé období, podíváte-li se na korekce, které proběhly z naší iniciativy, tady máme navýšení o nějakých 30%, je to tak, meziročně z roku 2013 na rok 2014. Takže ano, je to podstatné. A rovněž zde je velice důležité navýšení u korekcí členských států. Neříkám, že to je maximum, ale z těch čísel vidíte, že jsme na správné cestě. Doufám, že jsem vám odpověděl dostatečně. Děkuji paní Ayala Zender. Děkuji paní předsedkyni a děkuji panu Defovi za poskytnuté informace. Já jsem se právě na to podívala, ale také jsem se zakládala na těch textech které eh, nám byly poskytnuty předtím. Takže právě v tom dokumentu, který jste nám poskytl, je seznam těch operačních plánů programů s, výhradou, s rezervou na rok 2014 a nevím, jestli to tedy vnímám dobře, jako vždy je to tedy dlouhý seznam, nicméně vidím tam, že v tom sloupečku, kde jsou rezervy na rok 2014, tak je tam celá řada, řekneme, komentářů, fuel, partial, refuel, takže bylo by možné, abyste nám to vysvětlil, v čem to spočívá, tady ty malé doplňky, tady ty komentáře, partial, repartial, fuel. Já bych to ráda pochopila dobře, protože vím, že my ve Španělsku, kde máme eh, ty naše, řekněme, eh, regiony, tak, které také potřebují eh, ekonomickou podporu, ale nevím, zda to, to značení partial je lepší nebo horší, takže bych to opravdu chtěla pochopit lépe, eh, co to tedy znamená u těch vašich rezerv na rok 2014. A pak jsem asi taky dobře nepochopila tady to, jak eh, srovnáváte to, to 2 a 8 ale to 3,6, to tady nevím, tu, tu vysokou míru chybovosti. Jinak e, za všechno ostatní vám chci poděkovat za veškeré vysvětlení. Samozřejmě budeme to muset všechno zhodnotit, všechno to plnění. A, a co se týče té struktury těch pobídek, tak taky se podíváme na to, zda se nám podařilo s tou strukturou pobídek e, Um, prostě to odhadnout dobře, anebo zda bude zapotřebí ještě na tom zapracovat. A pak ještě v tom sloupečku, tady v té tabulce se objevuje ETC, ale eh, tady to se týká jenom fondů, které byly využity a já nevím, Zda se to toho týká také, nebo zda je to nějaký omyl, můžete to vysvětlit. Kolik Celler noch mit dazu. Přidáme k tomu ještě pana Celera. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem právě přišel z výboru REGI, kde paralelně s námi probíhá slyšení s experty a přímo zasaženými, kteří řeší politiku soudržnosti, mají implementovat politiku soudržnosti a e, mají řešit otázky zemědělství a jiné věci. A e, tam si hodně stěžují na to, že z toho zjednodušování, nebo simplification chcete-li, že o tom se hodně mluví, ale není to vidět. A že to nové námcové nařízení se zabývá vlastně vším od e, zemědělství přes rybolov po regionální politiku, a řeší se všelijaké modality, snažíme se v podstatě o všechno, ale vypadá to, že i nadále budeme mít pro každý program e, vlastní pravidla, vlastní procedury a to vlastně včetně i toho, těch účetních metodik, ani tam není nic srovnatelného. Jinými slovy, že ani ministerstva, byť mají zástupy úředníků, to správně neprosadí. No a že údajně v některých oblastech se dokonce zvažuje, zda vůbec má smysl strukturální fondy používat, eh, které jsou tedy disponibilní eh, z, ze strany Evropské unie, protože jaksi vydaná energie a přínos těch fondů, eh, ten poměr je hodně, hodně zvláštní. No a já bych rád před tímto varoval, protože my už jsme teď na konci, vlastně na konci druhého roku nového období a blíží se bilancování v polovině období. Vidíme, že vlastně ani ještě nejsou schváleny všechny operační programy. A tím pádem vyvstává otázka, do jaké míry je evropská podpůrná politika pobídkou k soudržnosti. Pokud já vím, tak se teď rada snaží, dokonce i předsednictví rady se snaží v rámci, v rámci eh, skupiny na vysoké úrovni toto téma nějakým způsobem zpracovat, ale rád bych upozornil také na to, že realita a představy se začínají dosti jaksi odlišovat a času ubývá. Pan Defa. Děkuji. K paní Ayale Zender. Omlouvám se za všechen ten žargon, ale máte pravdu. Tyto výhrady a kvalifikace si vyžadují vysvětlení. První věc. Je zde pojem reputační výhrada. Takže reputační znamená, že mám nějakou výhradu, když jsem něco nezaplatil. Jinými slovy, není to nebezpečí pro rozpočet v uvozovkách, ale bez ohledu na to ten program nefunguje. Takže jsou v tom programu nedostatky. Takže to je to reputační. A ty první dvě, to jsou programy, kde už platby proběhly. Tak a teď co to je to plné a co to je to parciální? Plné to jsou ty celé programy a parciální to je pouze část toho programu, kde e, podle našich auditových zpráv nebo auditových zpráv členských států velice často například ve Španělsku e, jsou to národní auditoři, kteří zjišťují problémy, ale ne u celého programu, pouze u jedné jeho části. Například ve Španělsku máme ehm, třeba jeden úřad, který má problém, ale účastní se celé řady programů, tak bude ve všech těch částech toho programu uveden jako parciální, ale jiné části nejsou zasaženy. Eh, vy se ptáte, co je lepší, eh, nebo co je horší. No samozřejmě nejhorší je, když je ten celý program problematický, to znamená ten řádek full je ten nejhorší a ten řádek partial na snímku to je tedy pouze e, pro případ, že je zasažena určitá část programu. A toto jsou tedy ta celková čísla, e, co se týká našich výhrad. A detailně to máte rozebráno podle členských států dole. A vidíte, že ve Španělsku zde je ten problém toho jednoho orgánu a vlastně ty, ty, ty problémy, ty výhrady jsou tam pouze parciální. Takže eh, v tomto případě plné, tedy full, není lepší. ETC, Evropská teritoriální spolupráce, to jsou ty nepřímé programy. No a pak ještě k panu Celerovi. Ten obrázek, který zde malujete, bych řekl, je až příliš negativní. Říci, že zjednodušení není vůbec vidět, to je asi trošku přehnané. No dobře, dobře, dobře. Příspěvek bez mikrofonu. Ale on je to, člověk musí trošku filtrovat čas od času, ano? Konec konců toto je parlament a rada. Oni společně přijali nařízení, ve kterých je celá řada možností zjednodušení, například e-cohesion nebo simplified cost option. Řečník se omlouvá, nenapadá ho německý termín. A nebo skutečnost, že teď máme společné nařízení pro nějaký fond, to je pokrok. I když ta pravidla jsou složitá, je daleko lepší mít jenom jeden, jednu sadu pravidel ale uznávám, že v oblasti zjednodušení máme ještě rezervy. A právě proto paní komisařka na sebe vzala tu iniciativu a založila tuto eh, nezávislou expertní skupinu na vysoké úrovni, kde předseda bývalý místo předseda komise Kalas. A jako všichni v rodině strukturálních investičních fondů se na té pracovní skupině budeme podílet. Jednak proto, abychom zajistili, že ty možnosti zjednodušení, které tam jsou, budou využity, ale zároveň, abychom se také podívali, a říkám to zcela otevřeně, jaké další možnosti zjednodušování máme. Co se týká eh, akceptance těch programů obecně mohu vám říci, že programy v oblasti regionální politiky nejsou všechny programy ještě schváleny, ovšem tedy prosím ty národní, ale oni ty nepřímé programy vždy trvají po ně, o něco déle, protože eh, je to zkrátka složitější, je potřeba přivést víc lidí pod jednu střechu, ale co se týká těch hlavních programů, já tady teď ta konkrétní čísla nemám u sebe, ale Spočítali byste to na jedné ruce, ten počet programů, které zatím nejsou schválené. Ale jestli máte zájem, rád vám ty informace prostřednictvím sekretariátu zpřístupním, jak jsme na tom s přijímání těch programů. Eh, děkuji. Ano, na to se, na ty informace se těšíme a těšíme se také na eh, jednu informaci, kterou od vás teď budu chtít. My jsme byli v Řecku a je potřeba zjistit, jak těch 188 prioritních projektů eh, pro Řecko vypadá, které jsou hotové, které se plánují eh, jako budoucí projekty, které jsou už kaput, abych tak řekla. Takže jaké máme plány? Máme ten slavný seznam a eh, rádi bychom vás požádali o aktualizaci s takovým sloupečkem na konci, co bude dál. A rovnou vám za to děkujeme a děkujeme také za velice zajímavou služební cestu za podpory DG Regio, takže to chci poděkovat vámi, vašim kolegům, protože to bylo velice zajímavé podívat se na problematiku a problémy regionální politiky. Já jsem si to představovala ještě hůř, ale bylo to skutečně velice zajímavé. Takže děkujeme srdečně, tím jsme vás vyřídili. Díky, že jste přišel, díky vašim kolegům eh, a půjdeme dál. Dáme slovo dalšímu eh, generálnímu řediteli a pak paní zpravodajce k otázkám. Děkuji vám a také já chci poděkovat za pozvánky a ostatně i za ty připomínky paní zpravodajky hned na úvodu. K tomu, co paní zpravodajka představila, ten přístup zaměřený na výkonnost a pak tedy Evropa 2020, Evropský semestr, to je přesně ten postup, kterým směřujeme i my. Naprosto souhlasíme s tímto postupem a, a já se k tomu ještě vrátím, až budu hovořit o výsledcích. Pak kladete tu otázku o výsledcích Evropského sociálního fondu. Tady musím poznamenat, že probíhá hodnocení pro období 2007 až 2013, což bude dokončeno ke konci tohoto roku. Nicméně už nyní se s vámi mohu podělit o nějaké prozatímní výsledky a my vám je ostatně zašleme i písemně, a, jste měla kompletní údaje a udělal si z toho kompletní obrázek. Já to tady nemám všechno na slajdu. Takže období 2007 až 2013 jsme pokryli z ESF ty klíčové oblasti Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020. 52% šlo na vzdělání a školení, 39% na zaměstnanost a 11% na sociální začlenění. A více než 80 milionů zúčastnilo v, bylo zapojeno do těchto operací a my odhadujeme, že ještě nějakých dalších 9 milionů osob získalo zaměstnání a více než 5 milionů formální kvalifikace. Také více než 300 tisíc lidí podporovaných ESF se staly OSVČ a více než 15 tisíc startupů bylo podporováno. A co se týče těch cílových skupin, tak tady mám následující informace nízko kvalifikovaní lidé 45 účasti u mladých lidí, 30 z celkového počtu zúčastněných. A pokud se soustředím více na mladé lidi, tak mohu říct si, že více než 24 milionů mladých účastníků bylo zaregistrováno pro období 2007 až 2013 a ještě jedna věc týkající se genderové rovnováhy. 51% z veškerých operací se týkalo žen a jejich účasti na pracovním trhu. Takže toto jsou klíčové údaje, které se objevují v tomto zhodnocení a samozřejmě ty výsledky té, to hodnocení exposty vám zašleme písemně. A ještě k tomu, co řekla paní zpravodajka, no jsme přesvědčeni, že je velice důležité, napojit to využití ESF na Evropu 2020 s doporučeními semestru a to ostatně vyplývá i z toho předchozího období. Ta druhá otázka, kterou jste položila, se týkala přínosu, které můžeme vyvodit z toho nového rámce a tady bych chtěl poukázat na čtyři věci. Ostatně Walter už to zmínil, nebudu to opakovat, takže jeden takový nový prvek čisté finanční úpravy, to považujeme za velice užitečné, ale nebudu to tady nějak probírat. A tady ten, toto zaměření i na transfery, to se objeví také v tom novém období. Ale ještě bych se chtěl pozastavit u dvou věcí. V první řadě u toho nového období jsme rozvinuli právě ten přístup obr- zaměřený na výsledky. Máme tu klíčové cíle s kvantifikovanými cíly a se souborem společných uh, očekávaných výsledků a záměru pro členské státy objevují se v, tom, v těch operačních programech. A dále za druhé, což je také důležité, jsme rozvinuli ty zjednodušené postupy ty zjednodušené postupy, to znamená, to jsou ty operace v hodnotě pod 50 tisíc eur, což hodně nepomůže, ale navíc komise tu stanovuje cíl, kterým je dosáhnout 50% veškerých transakcích ESF, které jsou pokryty tady tímto zjednodušeným postupem do roku 2017. Nemohu říci, že jsme blíž k jako splnění, jsme na nějakých 25%, ale myslím si, že můžeme ujistit, že se přiblížíme splnění tohoto cíle do roku 2017. No a na závěr kladete otázku o, té, o tom obecném hospodářském rámci jako EU 2020 nebo doporučení semestru, která směřuje k jednotlivým členským státům. Takže pro nás je to naprosto zásadní. DG Ample je součástí té společné skupinky eh, která připravuje tady doporučení na semestr, takže je jasné, že ESF je právě cestou, jak implementovat ta doporučení. A doložím to dvěma příklady. Záruka pro mladé, to je doporučení přijaté radou, které jsme vypracovali na míru všem eh, členským státům podle těch jednotlivých doporučení. No a využívat takovouto iniciativy je způsob, jak prostě tu záruku implementovat a naplnit. Je zase dobré propojení nástroje a politiky. Za druhé, dlouhodobá zaměstnanost. Měli jsme doporučení komise před třemi týdny a tady z toho zase jasně vyplývá, že za využití ESF ve stávajícím období bude způsob, jak tato doporučení implementovat v každém členském státě. A podobně e, výkonnost veřejných e, služeb e, pro zaměstnání některých členských státech ta situace je taková, že přispění členských států z ESF e, je vlastně jediným, jedinou možností, jak držet tyto služby při životě. A to samé se týká i e, školení a získávání kvalifikacích. Takže myslím si, že se nám podařilo sladit ta doporučení semestru s cíle strategie EU e 2020 a řádným využitím toho fondu 2000, ESF, pardon, paní zpravodajka. Já vám děkuji, pane generální řediteli, a doufám, že se také připojíte i pro ta absolutorie pro nadcházející roky a že se vám to bude stejně líbit jako ostatním kolegům. Máme několik menších připomínek a konkrétních otázek. Já děkuji za tu aktualizaci. Zase budu ráda, když obdržíme tu vaši zprávu na konec asi roku 2015 a pak asi zase mám tu stejnou pochybnost, jakou jsem vyjádřila u DG Regio o těch nových pracovních místech. Je to ten velký otazník ohledně udržitelnosti těchto míst. Pokud se to dá nějak poměřovat, pok- zda víme, jak je to bude s těmito pracovními místy po nějaké dlouhé době. Druhý takový otazník – ten může být pro všechny zastoupené ředitelství, tedy to společné vnímání výsledku a výkonnosti. A pak eh, ta stránka ukazatelů a akcí, protože kromě těch věcí, které jste zmínil jako výsledky, tak to pro mě jsou akce. Jsou to spíše ukazatele než výsledky. Nicméně asi potřebujeme prohloubit tu diskuzi na toto téma a asi potřebujeme nalézt nějaké společné vnímání, abychom jasně viděli určité věci jako výsledek a určité věci jako akce, které směřují k tomu výsledku, ale možná je to příliš filozofický způsob myšlení. A pak několik konkrétních otázek. Zda byste členům výboru mohl popovídat o implementaci té iniciativy eh, zaměstnanost mladých. Vy jste hovořil o záruce pro mládež, ale já bych chtěla vědět, jak je to s tou iniciativou zaměstnanosti mladých. A také bych se chtěla zeptat něco o finančním období 2006 jsem překvapená, že to finanční období 2000 až 2006 ještě nebylo uzavřeno. A pak z jakého programu. Tady je 133 milionů fin- v těch finančních úpravách, odkud to pochází. To se ještě týká znovu toho období 2000 až 2006. Dále mám jednu otázku, která se týká přerušení v platbách, protože z těch 31 přerušení 13 se týká Španělska, 9 se týká Itálie a navíc ve Španělsku 9 programů bylo pozastaveno, takže jsem chtěla vědět, jaké kroky učinilo DG Ample k vyřešení tohoto. A další otázka se týká výhrad. V roce 2013 ve vaší výroční zprávě tam jsou poměrně vysoká čísla výhrad vůči Řecku a Maďarsku. Já jakožto zpravodajka už asi mám odpověď, ale možná byste stručně mohl pohovořit o těch výhradách k Řecku. Děkuji. Pane řediteli, prosím. Thank you for the questions. Děkuji za dotazy. Takže k té kvalitě pracovních míst a k jejich počtu. To hodnocení, které probíhá, poskytuje mnoho informací týkající se počtu pracovních míst a musím říci, že v tuto chvíli nemáme detailní informace z toho předchozího období o kvalitě míst. Nicméně pro to nové období eh, ty kvalitní místa, to je jedno z těch kritérií, které používáme i proč v členských státech, když připravují operační programy. To znamená, eh, měli bychom mít možnost prověřit, že ta pracovní místa, která byla vytvořena a lidé se vracejí do zaměstnání, tak dostanou místo a to je tedy kvalitním místem, ne nějakým levným zaměstnáním. Takže to byla jedna věc. A pak jste tu hovořila také o těch výstupových informací, eh, informace o dopadu. A já bych byl rád, kdybych s vámi mohl sdílet více informací třeba o tom počtu vytvořených míst, o lidech, kteří se vrací zpět do zaměstnání. My máme takové informace na období 2007 až 2013, ale není to příliš podrobné ale myslím si, že díky těm ukazatelům, které jsou propracovanější pro to další období, vám poskytneme přesnější informace. A já bych nyní chtěl několik informací o tom, o té iniciativě zaměstnání pro mladé. Všechny ty relevantní operační programy byly přijaty k září 2015, takže myslím se, tady jsme plně operativní a také díky úsilí parlamentu a rady předfinancování a jeho navýšení bylo přijato a nyní již bylo vyplaceno 28. května 2015. To znamená 30 všechny zainteresované státy již dostali, což je podstatná částka. A co se týče informací, které máme, to je taková prozatímní informace a je třeba ještě, aby se e, stabilizovala v nadcházejících měsících. Tedy 100 10 tisíc mladých lidí, kteří se zúčastnili té iniciativy a aktivit eh, eh, zaměstnání pro mladé za rok 2013 a hodnota 1,3 miliardy, která byla přidělena členskými státy na projekty v terénu. To znamená, tak na takový první dojem, že to vidíme opravdu povzbuzující první výsledky. A ty jsou takové, protože vidíme, že opravdu zaměstnanost se eh, zpomaluje eh, v některých členských státech. A v tom období 2000-2006, tak tady to je takové negativní překvapení i pro mě, že nejsme schopni uzavřít programy jako tento, a z diskuzí s dotyčnými členskými státy, tedy konkrétně tady hovoříme zejména o Itálii, kde máme konkrétní problémy na Sicílii a v Kalábrii, a tam máme problémy přesvědčit ten dotčený členský stát, aby to uzavřel, protože ani nemáme nějaké pobídky, abychom je vedli tedy k tomu uzavření. A snažíme se tedy nalézt řešení, ale tak nějak se nám nedostává těch pobídek, abychom je vedli k řešení. Správně jste poukázal, že máme 37 přerušení plateb pro Španělsko a ptáte se na opatření, ke kterým jsme přistoupili. Tady bych chtěl říci, že ano, Španělsko bohužel je jedno, jedním z těch našich špatných eh, zákazníků. Když se podíváte na předchozí rok, tak to je opakující se situace. To znamená, zavedli jsme několik akčních plánů, abychom pomohli Španělsku eh, konkrétně tedy eh, konkrétně s těmi zprostředkovatelnými orgány tak s těmi máme určitý problém. Doufáme, že tady v tomto pokročíme a pok- v rámci toho zjednodušeného postupu. Pokud to Španělsko přijme, tak to bude to řešení, které se vyhne opakování se této přetrvávající situace. A také žádáte o vysvětlení té řecké situace. Ta je následující. V podstatě je to velký rozdíl ve srovnání s předchozím rokem. Máme tu čtyři operační programy pro Řecko, tam byly výhrady. Já jsem přistoupil k tomu rozhodně, rozhodnutí proto, že jsme dostali upozornění z účetního dovora, že jsou tam závažné nedostatky. A za druhé jsme si mysleli, že tedy to pokrytí eh, ze strany Národní auditního orgánu nebylo dostačující. A z tohoto důvodu jsem tedy ty čtyři programy eh, předělal do výhrady a v mezidobí jsme pracovali také s účetním dvorem a s řeckými orgány a podařilo se nám objasnit situaci. Výsledek je takový, že jsem mohl v nedávné době tu výhradu stáhnout a znovu došlo k obnovení plateb. Děkuji vám. Děkuji. Já bych ráda položila jednu otázku k těm klíčovým indikátorům. To znamená eh, zaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, nezaměstnanost mladých. Eh, ono je jistě velmi čestné, že vy jako generální ředitel to berete jako vlastní úkol. Ale není tady daleko důležitější, aby jednala národní politika a přinesla pří, příslušné reformy? Já si nejsem tak úplně jistá, jestli je tak skvělý nápad tento problém, jak si eh, odsunout do Evropy a neřešit ho tam, kde by měl eh, být řešen. Teď se přihlásila ještě kolegyně Ayala Zender, prosím. Sí, eh, muchas gracias, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda zeptala pana generálního ředitele, kterému už předem děkuji za veškerou informaci, zda v případě těch pozastavených plateb se to také týkalo problému nedostatečného kofinancování, protože vím, že alespoň v některých regionech byl takovýto druh problému. Nevím, zda Eh, odkazoval i tady na to, protože jsem ještě nemohla analyzovat veškerou informaci. Druhá otázka. Na straně 65 toho dokumentu, který nám byl zaslán, tam je velká tabulka, která se týká za členské státy těch eh, riziků chyb a odhadů za každý operační program na programové období 2007 až 2014. E, A tady bych chtěla lépe pochopit, k čemu dochází, protože vidím, že tady v té části, kde, se odhad, kde jsou odhady na rok 2014, tak se tu objevuje těch 22 španělských programů, ale také 24 italských programů, 18 německých programů a tak dále. A chtěla bych vědět, jaké je vysvětlení, co se týče kvantifikace toho globálního rizika v milionech eur, protože já vidím, že v Německu a ve Španělsku je to podobné, v Itálii je to více, v Maďarsku je to dvakrát více. Prostě bych chtěla dobře pochopit, co tady tato množství v milionech eur znamenají. Je to kvantifikace globálního rizika za rok 2014. To je něco, co bylo zaplaceno, je to třeba eh, znovu získat, byla tam nějaká výhrada, nebo jak to je. Ty, eh, prostě ty sloupečky jsou hodně podobné, ale ten závěr pak je takový, že Španělsko prostřednictvím ty své, těch svých prostředníků jsou tu určitá rizika, nebo já nevím, je to kvantifikováno v celém to sloupečku, nevím, vypadá to podle těch milionů označených jako riziko. U nás jsou to aspoň hodnoty ve srovnání s jinými státy, vypadají nižší, takže abych to ráda pochopila. A ještě pan Seller, prosím. Já mám otázku k Evropskému globalizačnímu fondu. Politika eh, trhu práce je pořád ještě jenom eh, přeci otázka eh, členských zemí. A fond přizpůsobení se globalizaci je přece udělán proto, aby tedy pro ty regiony či města, která jsou příliš zasažena globalizací, tedy jim pomohl nějakým způsobem. To znamená, v těchto městech či regionech dochází k propouštění, když třeba v nějakém městě, v nějakém regionu prostě dojde k tomu, že nějaký podnik přesune svou produkci z Evropy do třetí země mimo Evropskou unii, tak tam tedy zasáhneme. Ale teď tedy v posledních letech eh, sleduji to, že se snaží lidé využívat tenhle ten fond úplně inflačně. Eh, potom parlament potom eh, schvaluje v, eh, parlamenty schvalují ty požadavky ve zkráceném řízení, to se násobí v posledních letech a já teď vidím, že tam jsou často požadavky, které vůbec nesplňují kritéria tohoto fondu, který tedy má za účel při, pomoci těm, kteří jsou zasaženi globalizací. Často jsou to prostě eh, propouštění, eh, která jsou způsobená eh, konjunkturním vývojem v dané zemi a nemají zase tolik společného s globalizací. Takže moje otázka je následující. Když proto tedy není žádná konkrétní rozpočtová položka, tak jak se ty platby realizují, protože to jsou skoro výlučně platby které potom přichází z, také do, do státu z, z sociálních fondů. A potom vlastně se to tady nějak eh, přesouvá z různých položek, kde jsou třeba nějaké jenom malé rezervy a využívají se to. Eh, tady máme tedy eh, výše asi 50 a u těch e, jednotlivců, kteří potom samozřejmě z toho profitují, to je samozřejmě dobré, ale systémově si kladu otázku, zda tedy politika pracovního trhu e, se takhle e, nedostává jaksi zadními dveři, dveřmi pryč z těch států, které za to ale zodpovídají. Odpověď, prosím. Děkuji za tyhle otázky. Já se pokusím je projít jednu za druhou, takže k první otázce paní Gresle. Semestr je v podstatě kolektivní krok. To znamená, cíly a do, cíle a doporučení, které předkládá eh, komise, to funguje pouze, pokud to členské státy přijmou. To platí i pro ESF, protože to je sdílený nástroj mezi rozpočtem EU a členských států. Takže já si myslím, že ty cíle, o nich tady hovoříme, že se to týče zaměstnanosti, zaměstnanosti mladých či nezaměstnanosti mladých, eh, o školení, vzdělávání, dalším vzděláváním, to prostě eh, někam povede, pouze pokud to přijmou eh, členské státy. O nedostatku kofinancování a pozastavení plateb. Já jsem nikdy neslyšel o takovémto eh, případě, kdyby to bylo způsobeno nedostatkem kofinancování. K míře chybovosti bych rád řekl, že tedy na základě zpráv eh, kontrolních orgánů eh, členských zemí a také na základě informací, které dostáváme od OLAFu, náš odhad míry chybovosti pro 2014 je mezi 2,8% a 3,2%. A tady si myslím, že opravdu potřebujeme mít tady společnou metodologii. A pokud eh, se to nějak Eh, pokud to není v souladu, tak eh, potom by to znamenalo, že nemáme dobrou metodologii. A eh, tenhle ten odhad míry chybovosti vychází z práce národních auditních orgánů. 88% vykazované míry chybovosti považujeme za spolehlivou. Vy jste se také ptala ohledně finančního rizika. Náš globální odhad je, že to riziko je 169 milionů eur za rok 2014, což odpovídá 1,7 eh, eh, předběžných pladeb ESF. Eh, e Takže to je tedy procento těchto pladeb z ESF, které byly převedeny za tohleto období. Potom jsme měli otázku ohledně Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci. Připomínám, že tohle je nástroj, který je vně e, rozpočet EU. E takže abychom to nějak přizpůsobili, tak musíme předložit legislativní návrh. Takže využívání tohoto nástroje je vlastně pod kontrolou této sněmovny, takže vy to můžete kontrolovat, můžete kontrolovat, že to striktně uplatňujeme, to znamená, že plníme e, ty podmínky tak, jak byly nastaveny. Děkuji. Děkuji za tuto odpověď, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Doufám, že vám neuletí letadlo, protože jste se zdržel o něco déle, než se předpokládalo. Takže mnohokrát děkuji. Nyní přecházíme k zemědělské politice a už dávám slovo příslušnému panu generálnímu řediteli. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji za pozvání na zasedání tohoto výboru. Děkuji za příležitost odpovědět na některé otázky formulované jak paní zpravodajkou, tak dalšími členy tohoto výboru. Máme asi 8 milionů eh, příjemců společné zemědělské politiky. Nejsou to pouze zemědělci, ale jsou to i různé podniky a místní orgány. I evropští občané z toho nepřímo mají zisk protože tato eh, politika přispívá k potravinové bezpečnosti, k, také k boji proti klimatickým změnám na ochranu životního prostředí. Tato politika také eh, udržuje politické, eh, eh, udržuje aktivity v oblastech, kde by jinak nebyla vysoká nezaměstnanost. Takže my máme samozřejmě také svou výroční zprávu. Naše cíle se zaměřují zejména na stabilizaci příjmu zemědělců, na jejich konkurenceschopnost a udržitelnost podnikání. Zemědělství eh, hodně závisí na volatilitě eh, cen zemědělských výrobků pokud se zvýší eh, průměrný příjem v EU, podobně se zvýší i příjem zemědělců. Eh, Společná zemědělská politika také zmírňuje dopad tržní volatility a zemědělci tedy nepokolhávají pozadu. Eh, Došlo k reformě společné zemědělské politiky tak, aby byla více tržně orientovaná, takže potravinový sektor je nyní mnohem konkurenceschopnější, reaguje lépe na eh, tržní příležitosti a roste vývoz. Eh, v minulosti evropské ceny potravin byly nadprůměrné. Tahle ta mezera už byla uzavřena, takže ty ceny jsou konkurenceschopnější. Od roku 2010 jsme se stali čistým vývozcem potravin a nápojů. Eh, náš vývoz této oblasti eh, vzrostl na 122 milionů eur. A v podstatě celá bilance eh, obchodu s potravinami je asi 20 miliard euro. Očekávaný roční růst je asi 8 za posledních 10 let, takže od roku 2007 máme také nárůst eh, eh, půdy, která je, která je tedy pod environmentální ochranou. To se samozřejmě pojí s ochranou životního prostředí, ale také s udržitelností zemědělství. Eh, vývoj mezi roky 2007 až 2013 8,7 miliard evropských fondů bylo vynaloženo na modernizaci 380 tisíc farem. Z dalších 25 milionů eur šlo, do, šlo ze soukromých investic. Tohle to všechno jsou důležitá aktiva, která reagují na důležité výzvy, protože více než 2,4 milionu lidí eh, mělo výhody z nejrůznějšího eh, dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství, lesnictví, eh, pěstování plodin společná zemědělská politika také poskytuje zemědělcům stabilnější příjem. V té zprávě o činnosti se dozvíte ještě více o různých činnostech, o různých indikátorech, ale možná by to stačilo eh, takto zatím v mém projevu. Ještě mám jeden příklad z roku 2014. My jsme se dohodli na reformě v roce 2013, potom jsme měli přechodné období pro implementaci reformy a zejména tedy pro venkovský eh, rozvoj. V roce 2014 jsme byli ještě stále v období probíhající implementace předchozích programů a schvalovací proces, a probíhal tedy schvalovací proces pro nové programy. Eh, tam vlastně v roce 2015 začí, začaly teprve některé nové procesy, jako je třeba ozeleňování my jsme každopádně už začali s přípravami na tuto novou situaci. Tak, abychom byli správně připraveni z správního pohledu, tak jsme reorganizovali strukturu na DG Agri, snížili jsme počet eh, ředitelství v našem organigramu, ale vytvořili jsme zase třeba nové oddělení, které se eh, věnuje přímým platbám a také těm eh, prvkům ozeleňování. Kromě toho jsme vyvinuli, rozvinuli intenzivnější práci s členskými státy, tak abychom jim pomohli s přípravou na nové programové období tak aby byly efektivní v kontrolách. A také jsme ustanovili nové certifikační orgány, které budou působit od začátku nového programového období. Co se týče přerušení, eh, a tedy a také mechanismu pro snižování plateb. To vychází tedy z finanční zprávy členských zemí. Také jsme zavedli společný rámec pro eh, monitorování a hodnocení, tak abychom měli jaksi lepší rámec. Takže tolik tedy za rok 2014. Ještě bych zmínil jednu věc to byly ruské sankce, to byla opravdu velká výzva. Protože to se vztahovalo asi na 5,1 miliard, eh, tedy taková byla hodnota vývozu třeba masa, na kterou se to vztahovalo a teď vlastně i v tomto roce jsme se věnovali Eh, zmírňování dopadu tohoto zákazu a tedy zákazu vývozu do Ruska. Ještě bych řekl jednu věc k tomu, že naší rolí je zajistit, že tato důležitá politika je správně řízena a spravována. Rozpočtová zpráva se zlepšila od minulého roku a míra chybovosti v platbách členských států, které vyplácejí příjemcům, šla se 3,1% pro celou zemědělskou politiku, ne, se snížila o 3,1%. A když se podíváme na naši eh, kapacitu pro snižování, tak reziduální riziko je menší než dvě rizika, než 2%. Takže samozřejmě eh, může dojít chybám, když eh, zemědělcům jsou vyplaceny tyto platby, ale pro celkový rozpočet ta míra těchto chyb je přijatelná. Potom máme také ča- částky plateb, které vyplaceny být neměly, které se vrací ze členských zemí a potom výhrady a akční plán, jak řešit nedostatky a neutralizovat je. Počet výhrad v těch zprávách sklesl ze 63 na 52. DG mm, Agri tedy nastavila v nedávné době auditní mechanismus. My přesně víme, kde jsou problémy a systematicky požadujeme nápravu ze strany členských států vždy, když je to potřebné. Naše preventivní kroky vedou k dobrým výsledkům, které už se odráží také v míře chybovosti do roku 2014. Došlo k pokroku zejména v členských zemích, které byly kritizovány v předchozích letech, jako třeba Řecko nebo Španělsko. Já věřím, že díky tedy, že správné monitorování a akční plán opravdu přináší ovoce. Takže i v budoucnu budeme takto pracovat se ženskými státy a budeme podporovat v tom, aby eh, zlepšili svůj ehm, systém monitorování a řízení. A nyní několik připomínek k vašim otázkám ohledně doporučení pro jednotlivé země a evropského semestru. DG Agri a e, společná zemědělská politika, to, na, to, na, na nás to tedy nemá zase tak velký dopad, e, ten evropský semestr, ale samozřejmě máme zájem na to se zapojit a také zapojit členské státy do lepší implementace společné zemědělské politiky v následujících letech. Už jsme se tuhletu věc snažili řešit. Když členské státy modifikovaly své rozvojové programy, my jsme tedy přijímali ty modifikace, které měly vést ke zlepšení užívání, uplatňování peněz evropských daňových poplatníků. Takže české státy měly možnost pozměnit ty programy a my vždycky tyhle ty eh, příležitosti využíváme. Některá opatření, která byla považována eh, za opatření, která vedla k vysoké chybovosti, ta už potom eh, nebyla obnovena do nového programového období. Takže Tady samozřejmě nám jde o to, abychom nevyužívali peníze daňových eh, poplatníků na takovéto eh, programy. Samozřejmě rádi budeme spolupracovat s členskými státy na těchto věcech a také doufám, že usnesení o absolutoriu upozorní členské státy na tyto prvky. Věřím, že to je vše a rád zodpovím na vaše otázky. Děkuji, paní zpravodajka. Děkuji vám, pane generální řediteli. Mám pár otázek, budu velmi stručná. My jsme měli určité pochybnosti o těch číslech, které jsme měli ve vaší výroční zprávě o činnosti. Pár z nich se vyjasnilo, ale ještě je tady jedna věc – Možná bychom využili přítomnost DG Regio. Vidím, že ve vaší výroční zprávě eh, se říká, že 58% populace EU žije ve venkovských oblastech a venkovských regionech. To je na stránce 16. Podle Evropské environmentální agentury zhruba 75% populace žije v městských oblastech a podle DG Regio více než dvě třetiny evropské populace žije v městských oblastech. Tak, já nevím, je tady potřeba trošku synergie mezi oběma generálními ředitelstvími. Protože pokud ne, tak nevím, jestli hovoříme stejným jazykem. E, takže to je první zajímavost. Za další. Máme zde klíčový indikátor 4 ve vaší e, zprávě o aktivitě a to je zaměstnanost v venkovských oblastech. Říkáte, že v roce 2014 toto bylo stabilní. E, já se musím ptát, jak komise vysvětlí fakt, že na jednu stranu dochází neustále ke snižování počtu zemědělců a na druhou stranu míra zaměstnanosti je stabilní. A chci se zeptat, e, jestli toto je validní Eh, analýza pro všechny zemědělské regiony. Mám zde jednu otázku o výhradách. Chci se zeptat, jestli ta výhrada na, týkající se IPART, to znamená výdaje v Turecku, je ta sama jako výhrada v loňském roce a zda se něco změnilo, zda eh, je tam nějaký postup, eh, máte-li něco aktuálního, budeme vám vděční. A poslední otázka, protože hm, myslím, že už jsme všichni docela unavení tak třeba na, takovou, na takové filozofické notě. Eh, pamatuji si, že v Bruselu někdy 7. září protestovali zemědělci a chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že tento protest zemědělců je indikátorem toho, že všechny cíle DG Agri byly v reálu splněny. Děkuji. Pane generální eh, řediteli, eh, děkuji za pertinentní otázky. Takže, co se týká statistiky, jaký je podíl lidí žijících na venkově? To není něco, co bychom počítali sami. My zakládáme naše hodnocení na různých zdrojích statistiky a možná odtud přicházejí ta různící se čísla. S jistotou vám mohu říci, že velice jasně hovoří naše statistika o příjemcích, tedy o zemědělcích, kteří se účastní našich programů. Takže, myslím si, že není žádný problém ověřit si přesné statistiky týkající se příjemců SZP. ale statistika týkající se eh, venkovských oblastí závisí také na definici toho, jaké oblasti do toho zahrne. Takže si myslím, že eh, asi nenajdeme společnou interpretaci, protože eh, eh zkrátka definice se různí. Co se týká vaší otázky týkající se těch demonstrací zemědělců, no, řekl bych, že ta demonstrace souvisela hlavně se situací v mlékařském sektoru. A důvodem proto bylo, že po zrušení systému mléčných kvót se produkce v EU zvýšila. Nezapomínejme na to ruské embargo mimo jiné také na mlékárenské produkty, takže jinými slovy, po určitou omezenou dobu jsme zažívali dobu, jsme zažívali situaci nadprodukce na mlékárenském trhu. Rovněž dochází k daleko pomalejšímu navyšování poptávky v rozvojových státech a to jsou všechno faktory, které vytvořily na trhu přebytek a vytvořily tlak na ceny. Právě proto zemědělci protestovali. Ale pokud bych já k tomu mohl něco říct, okamžitě jsme podnikli opatření a nápravu té situace. Za prvé, jsem zmínil v kontextu toho ruského embarga, už v loni jsme zavedli některá opatření, ale i v letošním roce. Vy jste zmínila letošní rok, takže eh, jenom abyste věděla, v září na zvláštním zasedání rady jsme zavedli takzvaný solidární balíček 500 milionů euro, které jsou určeny na řešení tohoto problému a na to, abychom pomohli zemědělcům překonat tuto situaci. Jedna z možností, eh, jak eh, je navýšit diverzifikaci exportu, ale s tímto novým balíčkem jsme členským státům poskytli velkou flexibilitu, aby si sami vybrali nejvhodnější opatření pro konkrétní problémy konkrétních regionů v Evropě, nejenom v oblasti mlékárenství, ale i v jiných sektorech zvířecí produkce. Takže to je problém, který řešíme. Co se týká IPARTu pro Turecko, chci vám potvrdit, že toto je výhrada, která stále trvá. Ale mohu potvrdit také to, že v porovnání s předchozím rokem došlo k určitému zlepšení. Děkuji, paní Ayala Zender se ještě hlásí. A pardon, říká pan eh, ředitel, ještě ta zaměstnanost, to je velice důležitá otázka to znamená zvyšující se zaměstnanost ve venkovských oblastech a snižující se zaměstnanost v zemědělství. Je jasné, že pokud dochází k pokroku v zemědělství, dochází k inovacím, tak zaměstnanost v sektoru zemědělství bude klesat ale prostřednictvím naší eh, politiky vytváříme nová pracovní místa v zemědělství. Zemědělci tak zůstávají na venkovských oblastech, ale snaží se dělat něco jiného. Například eh, mohou přejít na agroturistiku nebo jiné podobné činnosti a zakládají vlastní podniky. Takže myslím si, že je velice pozitivní, že bez ohledu na to, že zaměstnanost v zemědělství klesá, zaměstnanost ve venkovských oblastech stoupá. To je pozitivní příspěvek politiky, eh, společné zemědělské politiky nejenom pro sektor zemědělství jako takový, ale pro venkovské oblasti jako celek, které tedy mohou zůstat udržitelnými. A přesně toho chceme naší politikou dosáhnout. Chceme řešit také problém z nevýhodněných oblastí. Chceme zachovat zaměstnanost a vitalitu i těchto regionů díky naší politice. Děkuji. Takže teď paní Ayala Zender. Ano, jen velice stročně. Já jsem pouze eh, se chtěla zeptat, že v rámci reformy SZP došlo k situaci, kdy ta společná zemědělská politika v podstatě otevřela významnou část rozhodování ve věci subsidiarity, to znamená část eh, období 2014 až 2020 eh, je tu tedy možnost, aby členské státy adaptovaly a aplikovaly SZP podle svého uvážení a ne podle nějakých rigorózních pravidel. V konkrétním případě, tedy v případě Španělska, Nevím, asi jsme to neudělali dobře a spíše to povede k více problémům, takže bych chtěla vědět, zda ta část, co se týče možnosti členských států aplikovat, rozhodovat nebo si volit tu formulaci, jak aplikovat ty podpory z SZP, a jak si myslíte, jaký to bude mít dopad, eh, co se týče těch problémů, pak když eh, přijde na závěrečné vyučtování. Samozřejmě, že tu máme větší míru chybovosti v té zemědělské oblasti, v těch rurálních oblastech, ale tady máme opravdu hodně takových otazníků, takže bych chtěla vědět, co očekáváte od tady tohoto uplatňování. Nám ve Španělsku bylo řečeno, že až do listopadu se ještě podstatě neví, jak to dopadne, jak bude se opravdu uplatňovat tady tato reforma, která eh, běží od roku 2014. No a pak ještě tedy ta reforma, o které se tu hovoří, tak zda existuje nějaká možnost nějak překonat tady tento problém, který vznikl, protože ve Španělsku je to opravdu závažné. Tak já bych eh, ještě ráda hovořila o eh, počtech žádostí na venkovských oblastech. Eh, vaše kontrolní snaha je úctyhodná. Například z Anglie, když dostanete chybovost 0,4%, a vy to opravíte na nějakých 6,8%, z Řecka 9,7 opravíte na nějakých 8,6. To skutečně není žádný bagatel, nebo e, Litva 0,19 a ve finále je to 8,19. Takže to není vůbec jednoduché. Eh, já nevím, jaký to má vliv na počet těch akreditací. Eh, jakým způsobem na tato čísla reagujete, opravujete chybovost, ale co s tím hodláte do budoucna dělat? Budete s tím vůbec něco dělat? Děkuji za, za eh, odpověď. I will eh, reply in order. Takže po pořádku. V první řadě, co se týče subsidiarity a 2014 až 20 období, a je pravda, že v průběhu reformy, která byla dohodnuta mezi Evropským parlamentem a radou na základě návrhu komise, tak je nyní větší míra flexibility vůči členským státům a doufám, že i větší míra zodpovědnosti bude ležet na členských státech, co se týče implementace. Naše zemědělství je velice eh, různorodé, to znamená, členské státy mají určité nápady, aby řešili konkrétní věci v odlišných regionech. No a jak vyřešit tento problém a jak zhodnotit všechny ty nové prvky, které eh, rozvinou členské státy v období 2014 až 2020. Já jsem už zmínil, že jsme připravili ten takzvaný rámec společného zhodnocení a monitoringu. Máme tam 23 ukazatelů hospodářské klíčové Eh, ukazatele životního prostředí a další, což nám pomůže zhodnotit výkonnost eh, této politiky, protože také následujeme doporučení tohoto výboru, abychom se opravdu soustředili na eh, výkonnost politik. Takže proběhne zhodnocení tohoto nového nástroje, nicméně to je otázka budoucnosti. Nyní hovoříme zejména o roce 2014 a za tento rok jsem už zmínil, jak tedy jsme schopni zhodnotit tu politiku. A ještě možná slovíčko tady k tomu období 2014 až 2020. Právě kvůli tomu procesu a na základě poměrně jednoduchých návrhů komise ty závěrečné výsledky reformy jsou takové, že je to nyní komplexnější než v minulosti. Nyní se soustředujeme na zjednodušení. Um, ehm, komisař si přeje implementovat politiky a zjednodušovat. A zjednodušení to zase musí jít zpět do členských států a do parlamentu, aby tedy přijali tyto návrhy. My jsme již tedy prošli celou eh, tu legislativu eh, za účelem zjednodušovat. Obrátili jsme se na zúčastněné strany, na parlament, na členské státy, aby nám dali nějaké návrhy eh, ohledně zjednodušení. No a na základě toho všeho tedy teď dáváme dohromady ty prvky k tomu zjednodušení, což bude podklad pro diskuzi s členskými státy, s parlamentem, ale nyní tedy i řada na nás, co se týče z implementace a, a pak e, prav, e, aktu přinesené pravomoci a prováděcích aktů. A nyní, co se týče zhodnocení té míry chybovosti, jak byla e, sdělována z těch platebních agentur, Pravdou je, že určité ukazatele, které jste zmínila, paní eh, předsedkyně, se navyšují, navyšují podstatně tu míru chybovosti na základě tedy statistických údajů agentur. My máme eh, velice jasnou metodiku, co se týče postupu, abychom opravdu došli k té opravdu rozumné míře chybovosti. A jak je právě v té výroční zprávě, jsme povinni na základě všech dostupných informací, které máme navíc, kromě těch informací poskytnutých ze strany agentur, ještě eh, hodnotíme tu míru chybovosti. Pak má samozřejmě výsledky auditu, toto v tomto zhodnocení také používáme a zhodnocení účetního dvora. A stejně tak informace od platebních agentur a jiných orgánů. No a je pravda, že s tím nejsme spokojeni s tím navyšováním eh, míry chybovosti, protože by bylo mnohem lepší, kdyby ta míra, eh, jak ji zhodnotila agentura, byla opravdu důvěryhodná. My si myslíme, že příčinou těchto eh, různorodostí, že to není z nějaké nevůle té agentury, ale zřejmě nějaký chybný článek v tom procesu kontroly ze strany agentury. A proto tedy nyní pracujeme na vylepšení kontrolního systému samotné agentury. Což v praxi znamená, pokud ta míra chybovosti je mezi dvěma a pěti procenty na základě našeho zhodnocení, a pak zejména pokud je vyšší než 5%, tak máme výhradu a pokud je zapotřebí, tak ta, eh, chceme implementovat akční plán a prověřujeme, zda je ten akční plán plně implementován. A toto opatření nám pomáhá v podstatě všechny tyto eh, kroky pomohou k tomu, abychom v budoucnu měli opravdu lepší míru kontroly už v v procesech samotné agentury, to bude nápomocné i v tom našem zhodnocení. No a navíc, už jsem to zmínil, eh, ta reforma SZP, tady eh, je také určitý článek, tím je ten certifikační orgán, který bude zodpovědný za kontrolu statistik platební agentury a oni musí také zhodnotit aktivity platebních agentur. To znamená, že v budoucnu bude menší prostor pro to navýšení, bude tam důvěryhodnější to samotné zhodnocení ze strany agentur a myslím si, že tedy v určitých případech to naše zhodnocení je poměrně blízké tomu zhodnocení ze strany agentury, ale u těch několika málo případů, jak jste je zmínila, jsou tam opravdu přetrvávající rozdíly a my tady s členskými agentu, s platebními agenturami členských států na tom pracujeme. No tak, kdyby to tak bylo, bylo by to skvělé, všechny by nás to nesmírně potěšilo. Eh, já jsem to eh, četla černé na bílém ve vaší zprávě, já jsem váš velký fanda, to vy víte, že děkuji za tu transparentnost a prosím, nepřestávejte s ní. Tak, dobrá, teď máme zhruba ještě hodinu času a máme ještě čtyři generální ředitelství. Takže začíná drakonický režim. Je mi líto, že jste museli tak dobře čekat, ale teď máme za sebou 80% rozpočtu, Ono to tak je každý rok. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také eh, chtěl říci, že eh, se nám líbí, jak paní zpravodajka mě eh, chce nasměřovat větší míru pozornosti na ten výstup a na úvod tedy tři příklady, jak toho chceme dosáhnout. Tedy krize eboli, díky tedy tomu postupu v rámci nového finančního nařízení jsme byli schopni, aby ty eh, vakcíny se dostaly přímo do terénu a a byly používány v postižených oblastech, to znamená dobrý příklad našich investic. Dále velký pokrok v boji proti rakovině, zejména projekt eh, eh, buňky a hepoxia pak tu máme také poměrně velké pokroky u nové generace u eh, baterií elektrických vozidel. Mohl bych zmínit celou řadu dalších výsledků a v té nedávné zprávě o dopadu eh, finanč, rámcového programu 7, která byla zveřejněna před několika dny. Tam najdete celou řadu dalších příkladů a toho, proč vlastně tento program byl tak úspěšný a určitě budete mít přístup k této zprávě za několik dní. To znamená, že my tu vidíme konkrétní výsledky, i když naše politika v oblasti výzkumu a vývoje tam má dlouhodobý dopad, nicméně ukazuje se, že 62% komparativního růstu a je díky výzkumu a rozvoje. A paní Gressle, vy jste z Německa, určitě velice dobře víte, jak investice do výzkumu a a inovací je důležité. Nicméně u výroční zprávy nevěnujeme pozornost jenom těm vědeckým výsledkům, také věnujeme pozornost finan, zdravému finančnímu řízení, což poukazuje, co děláme, tedy počet eh, školení, pro školení koordinátorů, abychom zajistili, že tam nebudou chyby. A míra chybovosti je tady 5%, reziduální míra eh, po při počtu jsou 3%. A um, ještě něco, že většina těchto chyb nejsou zapříčiněny nějakou nevůli, ale díky komplexnosti celého programu a právě proto u Horizontu 2020 jsme tolik bojovali o radikální zjednodušení a pak Evropský parlament v tomto byl opravdu naším silným spojencem. Byli jsme schopni velice zjednodušit postupy, eh, způsobilo z DPH jedno, eh, jedno duché financování, elektronický tok, elektronický podpis a parlament v tom procesu zjednodušení byl naším velkým spojencem a zejména paní Carvalho, bývalá poslankyně, ta byla opravdu velice zásadní a hodně bojovala o to zjednodušení. A míra chybovosti opravdu se sníží, až tedy Horizon 2020 bude implementován, tak opravdu eh, budeme moci pak vidět i ty plody této práce. Když to zjednodušíme, nebudou chyby u příjemců, míra chybovosti se sníží a pak můžeme také i ten eh, počet těch eh, nových vypočtů budeme moci snížit. A co se týče horizontu 2020, tady budeme samozřejmě pokračovat eh, zase ve velké kampani snížení v rámci eh, rámcového programu 7. Já jsem zaslal velik, vánoční přání a nový rok všem našim spolupracovníkům přáním a přálím bezchybný rok, takže doufejme, eh, že si to vzali k srdci a ta míra bude v přijatelném rozmezí. No a na závěr bych možná ještě chtěl stručně zmínit eh, o tom zjednodušení. První výsledek studie, kterou jsme provedli, takovou online konzultaci s našimi příjemci a účastníky, jasně prokazuje, že téměř všichni uznávají, že pravidla Horizontu 2020 jsou podstatným krokem vpřed, co se týče eh, radikálního zjednodušení Nicméně jsme zahrnuti návrhy, je to ten program tak jednoduše přístupný, že jsme obdrželi téměř 62 tisíc žádostí, takže jsme oběťmi našeho, naší práce ale jsem ochoten, ještě vám toho říct mnohem víc, když mi položíte otázky. Thank you very much. Děkuji, pane generální řediteli, děkuji také za vaše konkrétní příklady. Přesně tohle to v tuto chvíli potřebujeme. Já mám pár otázek. Jedna se týká toho, co jste právě říkal. Máme tady všechno pro ten horizont 2020, pro to zjednodušení. A vy správně říkáte, že chyby ve své většině jsou způsobeny eh, komplexitou toho eh, sedmého programu proč jsme nemohli udělat nějaké zjednodušení, proč jsme museli čekat na ten horizont 2020. A jak říkáte, máme 75 tisíc návrhů pro ten horizont 2020. Existuje spousta nových komor, eh, nových malých a středních podniků, takže eh, rizika chybovosti zase mohou nastat. Jak je chcete zmírnit? Mám ještě otázku k sedmému rámcovému programu, protože e, samozřejmě hodnocení tohoto programu teď probíhá, tak doufám, že se s námi podělíte o jakákoliv zjištění ohledně tohoto programu. Ve vaší výroční zprávě stojí, že tento sedmý rámcový program bude doplněn v roce 2020 co to, co to znamená, co si pod tím máme představit. A víte, že já si dělám velké starosti o, o tom, že, ta, že to opravdu komplexně, to náročné, tam potřeba koordinace. Zapojuje se do tohoto rámcového programu, do jeho zprávy asi sedm různých generálních ředitelství. To eh, potom eh, různé ty výzkumné programy jsou outsourcovány. Ehm, já vím, že komise tady s tím něco dělá, ale jak můžete zajistit vůbec koordinaci mezi všemi těmito aktéry? To byla moje první otázka a pokud ehm, ještě si na něco vzpomenu, tak potom se k tomu vrátím. Tak děkuji. Proč jsme neměli radikální zjednodušení už v tom eh, sedmém rámcovém programu. Tady jde o jednací řád, který byl ustanoven běžným řízením, takže ono by stejně trvalo aspoň jeden a půl roku, abychom dostali to zjednodušení do právního textu. To samozřejmě vůbec nestálo za to, protože ten program už v podstatě končil. Vy jste také říkala, že samozřejmě ty nové eh, eh, podniky eh, jsou vždycky otevřené větší míře chybovosti, také malé střední podniky. Nám jde o to, abychom je školili, abychom jim poskytli jakési vodítko, aby dělali méně chyb. Co se týče, jak dlouho budou s námi ještě tyhle ty projekty tohoto programu, sedmého rámcového programu, eh, protože my máme backloading s nějakým financováním eh, těchto programů, tak hodně těch eh, projektů zůstane s námi až do roku 2019-2020. Hmm. Nejvíce jich bude asi v roce 2016 až 17 a potom to zase půjde hodně rychle dolů. takže tenhle ten eh, rámcový program 7 a eh, míra chybovosti a takhle, to eh, bude i nadále podobné, jako je to teď. Míra chybovosti 5%, světková rizika asi 3%. Ale uvidíte, že s tím nastartováním Horizontu 2020 a s tím velkým množstvím projektů, které vybíráme, tak uvidíte, že opravdu tyhle ty projekty potom porostou ve svém počtu a budeme mít nižší míru chybovosti. Poslední věc, o které jste hovořila, o tom si také dělala starosti paní Gresle, protože tam je vždycky tolik částí, které se zapojují do implementace toho programu i Horizontu 2020. My tedy máme sedm různých generálních ředitelů v té, řekněme, výzkumné rodině. Máme tam také společné podniky, a z tohohle úhle pohledu je to opravdu program, který se implementuje různými prostředky. A z toho důvodu e, v rámci Horizontu 2020 máme takové podpůrné středisko, které zajistuje, e, že ty e, podnikové procesy se uplatňují úplně všude. Takže pro toho příjemce, ať je to Fraunhofer nebo CNNS, když si prostě zažádají o nějaké kofinancování, jako tak prostě potom všechny ty pravidla jsou stejná. To znamená, máme jeden výklad pravidel, máme také jeden soubor pravidel, máme také jedno oddělení, které interpretuje ta pravidla. Ne, že by každé DG mělo své vlastní oddělení, které z tomu věnujeme. Máme jeden tým, který to dělá. Máme jeden tým, který se věnuje systému informačních technologií, to je obrovský úspěch, kterého se nám podařilo, protože to opravdu všechno sladěno. Pak máme výkonné agentury, zprávu společných podniků, všude tam jsme zastoupeni. A v případě, že věci tedy nejdou tak, jak bychom chtěli, tak můžeme zablokovat nebo můžeme zažádat o radikální modifikace. Prostě nastavili jsme to všechno tak, abychom zajistili řádnou kontrolu a abychom zajistili, že ty projekty se implementují harmonizovaným způsobem. Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat panu generálnímu řediteli za veškeré informace a z těch poznámek, které jsme obdrželi tak tady bych chtěla ještě naléhat, protože možná to jsou programy, u kterých se těžko identifikuje, kdo co dělá dobře, protože ten závěrečný výsledek je tak abstraktní, nebo je to v abstraktních liniích, že bych chtěla naléhat na to, aby tady do konce tohoto roku paní zpravodajka nebo my kom, kom, společně jsme na tom zapracovali do hloubky. Vy jste mi poslali prostě ty informace a já jsem se o to pokusila, my asistenti to dávali nějak dohromady, ale bylo to opravdu složité, takže asi eh, než bychom se z toho zbláznili, tak asi vy máte více zdrojů a už jste to asi identifikovali na vašem ředitelství, jaké jsou tedy ty úspěchy a kde jsou problémy. Já nebudu říkat úplně selhání, ale prostě Eh, pokud se někdy dojde k úplnému selhání, je třeba to napravit, ale určitě eh, by to šlo rozdělit podle zemí. Tedy u těchto politik, které jsou tak komplexní, je to dobré rozdělit přes eh, jednotlivé země. Já pracuji v oblasti dopravy, tam víme, jaké fondy mohou tuto oblast podporovat například Horizon 2020 a prostřednictvím toho mohu jednotlivě rozdělit ty programy a projekty podle členských států. A o to vás žádám konkrétně proto, protože fakt moji asistenti tam tráví celý den a snaží se to tak nějak rozdělit, skřížit informace, je to velice složité. A pak ještě e, něco, co mě zneopokuje, strana 37 a určité tendence toho, že ty eh, eh, cíle výzkumu a eh, inovací, já nevím, ano, tady je překvapivé, že země jako Dánsko, Finsko mají šipky směrem dolů, to je úplně znepokojící, protože to znamená, buď si stanovili ten cíl příliš vysoko, možná to tak bylo, třeba v případě Švédska tady měli cíle 4%, možná to bylo příliš, byli příliš optimističtí, ale já myslím, že Švédové mají ty možnosti toho dosáhnout, ale prostě pak jsou to ty špičkové země, u kterých vidíme snížení. U naší země mě to nepřekvapuje, u jiných to zase stoupá, to mě těší, ale prostě zase bych chtěla vědět, proč to tak je. A u Spojeného království není ani stanovený cíl. Já nevím, jestli prostě teďka jsou vedení levicově, tak už ani nemají žádné cíle, nebo nevím. A, a některých 20% z těch cílů se to nemusí odůvodňovat. Mohl byste nám to také objasnit, o jakých částkách tady hovoříme, které, když se to nemusí odůvodňovat, kdy tam není ta povinnost? Leider auch noch drei Fragen. Já mám také několik otázek. Letos máte 640 tisíc žádostí o Horizont 2020 a jo, pardon, 46 tisíc. Jak eh, s nimi naložíte, jak to hodláte zpracovat? A potom eh, orgány, eh, které vás stály asi 100 milionů eur, můžete k tomu lépe něco říci, jaké náklady tam co způsobily? A to nám, prosím vás, můžete dát i písemně. A třetí věc, eh, na to upozorňuje i interní auditní služba. A potom tam máte IT, IMI. Eh, to jsou tedy všechno věci, které se financují z vašeho rozpočtu, ale vlastně vy za to, jak si nenesete zodpovědnost. Eh, takže vlastně, co třeba ten ITER, jak je to s výhradami či s chybějícími výhradami a u IMI od toho se distancujete, takže co s tím? Jak? Jaký je váš postup? Jaký máte plán? Eh, my budeme mít také ehm, schůzku s komisařem na tohleto téma, potom je to také eh, rámcový výzkumný program Možná v tom by se dalo něco nalézt. Jak to tedy bude? Bude to s tím horizontem 2020 eh, takhle globálně dál, nebo ne? Thank you very much. Eh. Děkuji vám mnohokrát za tyto otázky. Nejprve, co se týká úspěšných příběhů, dopadu a komunikace. Ano, musíme dělat daleko více. To je něco, co zmínila mimo jiné tady španělská kolegyně, ale i paní Dlabajová. Musíme více komunikovat. Ono, to není v přirozenosti vědců. E, oni rádi posouvají hranice poznání, ale neradi se staví před kameru. Zmínila jste také ty scoreboardy, a e, cíle, výdajové cíle pro členské státy. Všichni víme, že všechny státy už v roce 2000 souhlasili, že budou utrácet 3% HDP do roku 2010 na výzkum a inovace. V roce 2010 jsme to nesplnili, pak se to prodloužilo ten termín do roku 2020 a opět je to závazek, že všechny členské státy dají 3% HDP na výzkum a inovace a tak, jak to vypadá teď, ani do roku 2020 to nestihneme. Nicméně ty země, které hodně investovaly do vědy a inovací, jsou mezi nejkonkurenceschopnějšími zeměmi nejenom v Evropě, ale i celosvětově. Takže to velice úzce sledujeme. Samozřejmě my máme téměř nulovou páku eh, věci někam posunout, nicméně neustále opakujeme, proč jsou investice do vědy a inovací nejen nutné jaksi na evropské úrovni, ale i na, národní úrovni, na úrovni národní a regionální. Eh, paní Gressle správně řekla, že máme obrovský počet návrhů a ano, je alarmující, jak populární tento program je. Dukazuje to jenom jednu věc, tedy že parlament měl pravdu, když říkal, že rozpočet Horizontu 2020 by mělo být 100 miliard a ne 90 miliard, co jsme dostali na konci. Děláme všechno, abychom se s těmito návrhy popasovali. Eh, doufám, že chápete, jak obrovská zátěž to je pro nás, tím, že máme dvoufázovou evaluaci a že musíme jasně říkat, že lidé musí za horizontem 2020 jít, pokud skutečně strategicky potřebují mezinárodní spolupráci, ale opět toto je jedna z velkých obav, kterou máme, protože úspěšnost padá na nějakých 14 až 12 A samozřejmě eh, nově příchozí eh, se k nám moc nevrhou, když vidí tak nízkou úspěšnost. Tak pokud se týká teď těch overheads, Eh, podíváte-li se například na ERCA, to je asi zhruba 3%, eh, přitom pod 8% je to velmi málo, ale k tomu mám poskytnu detailní čísla. Politicky vzato, ta odpovědnost za IMI e e a za fúzní energii, to je odpovědnost komise, byť eh, tedy absolutorium spočívá na těch společných projektech jako takových. U ITERu za to je zodpovědný komisař Kaněte, já už nejsem zodpovědným generálním ředitelem někdy od začátku jara. Nicméně samozřejmě i nadále s kolegy jsem v kontaktu eh, na toto velice důležité téma. No a váš poslední bod, paní Gresle, který už jste zmínila, já vždy zadávám všeobecnou rezervu, i když z 98-97% výdajů jsem přesvědčen, že bude všechno v pořádku. Takže řídím se striktně pravidly hry, takže Eh, ta říkají, že když máme chybovost vyšší než 2%, musíme si stanovit všeobecnou rezervu, ale máte pravdu, že jsou části výdajů, kde se dá říct, že vůbec žádné problémy nejsou a jsme pod úrovní chybovosti 2%, ať už je to ERC, Marijsko, Doska, Curie nebo eh, jakékoliv jiné programy. Já se na to zaměřím a možná třeba u Horizontu 2020, který jste sama zmínila, bychom měli více rozlišovat, ale s trochou snahy budeme mít pro celý program chybovost pod dvěma procenty, takže už diferenciace nebude zapotřebí. Děkuji za pozornost. Ano, my děkujeme vám. Já se obávám, že se asi ještě uvidíme. E, to s tou všeobecnou rezervou pro Horizon 2020, to bych vám moc nedoporučoval. Nicméně díky za informace a eh, uvidíme, jak to bude s tou vnější pomocí, tam problémy nejsou. Ještě Ines? Perdona, solamente que quería que... Ano, eh, když jsem vás žádala to rozčlenění podle jednotlivých zemí, já jsem chtěla, kdy, zda by nám to pan generální ředitel mohl poslat, prostě to skřížení informací o těch programů, jak se jim daří, které jsou na tom dobře, špatně, ale podle jednotlivých zemí. Já jsem to pochopila tak, že to zvládneme. Ano? E, zítra vám poskytneme všechny informace, které potřebujete. Stačí? No dobře, ale ne v nějaké dodávce, ano, ne v nákladáku. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Pokusím se o co největší stručnost, neboť eh, čas kvapí. Eh, pokusím se zareagovat na ty tři otázky paní zpravodajky z úvodu dnešního zasedání. Ptala jste se na hlavní výhody a co z toho lze reflektovat. Já bych rád zmínil dvě věci. Za prvé, pozitivní příspěvek k rozvojovým cílům tisíciletí a za druhé transparentnost. K tomu prvnímu. My jsme přispěli velice pozitivně k dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Eh, mohu vám dát čísla. 58,7 milionů lidí v programech pro potravenou bezpečnost, 7,7 milionů lidí, kteří dostali technické a odborné vzdělání. Vyškolili jsme 1,2 milionů eh, učitelů pro základní školy, 37 tisíc škol bylo postaveno nebo renovováno, 300 tisíc eh, nových studentů vstoupilo do sekundárního vzdělávání. 20 milionů dětí bylo očkováno proti spalničkám, 8,5 tisíce zdravotnických center bylo postaveno, takže skutečně to jsou velice ehm, jaksi zásadní prvky, které přispívají k plnění rozvojových cílů tisíciletí. Transparentnost. Zde bych rád zdůraznil, že jsme byli několikrát posunutí o příčky výše v eh, registru transparentnosti. Zatím nejsme úplně nahoře, ale snažíme se o to ze všech sil. A rád bych také zmínil, že dnes na našich webových stránkách najdete dva nástroje, které vám umožní podívat se na to, co všechno financujeme a kde, čeho tím dosahujeme. A eh, ty nástroje se jmenují Aid Explorer a Europe Aid Atlas. Takže to je nástroj, kde každý občan nebo dokonce i vy se může podívat a uvidět. Ehm, nové implementované prvky, jak už jsme řekli, jsme stále na začátku cyklu. Ehm, rozvojové cíle vstoupily v platnost pouze eh, teprve minulý březen, ale myslím si, že už teď můžeme něco zajímavého říct. To paní Gressle zná eh, velice dobře. To jsou ty trastové fondy a revize finančního nařízení, která umožnila vytvářet evropské trastové fondy a tím pádem eh, můžeme fungovat na evropské úrovni s členskými státy. Nemusíme přispívat pouze do trastových fondů jiných mezinárodních organizací. Také jsme před rokem v červenci 14 eh, tedy připravili první Evropský trastový fond, který má řešit krizovou situaci ve Středoafrické republice. Předpokládaná částka byla 108 milionů euro. 52 milionů euro už bylo mobilizováno, 47 milionů euro je odsouhlaseno na projektech, což znamená 94% té předchozí částky. 26,4 milionů euro již bylo zadáno dodavatelům a 16 milionů euro už bylo vyplaceno. E, to je zcela nové. A vidíte, že máme-li konkrétní nástroj, kde máme ty jednotlivé zdroje v jednom košíku se zjednodušenými eh, pravidly, že nám to umožňuje rychleji jednat. A je to, myslím, velice pozitivní příklad nových možností, eh, které nám nové finanční nařízení umožňuje. Vaše třetí otázka se týkala obecnějších makroekonomických dopadů. Eh, zde bych rád odkázal na dvě věci. Za prvé, Eh, růst v mnoha našich partnerských státech, zejména v Africe. Tam je několik eh, států s růstem 4, 6, 7, 9 Samozřejmě růst jako takový nestačí podle našeho názoru. Je potřeba zaměřit se na to, jak se tento růst využívá, jak se využívá tento nárůst bohatství a jaké jsou jeho zdroje. V některých případech eh, toto jsou v podstatě jen komodity, ale v mnoha jiných případech je to reálný růst. To znamená, eh, různí se i úroveň distribuce, ale je to poměrně zajímavá věc. Rád bych zdůraznil, to, že to, co je pro nás nejdůležitější, je, že globálně došlo k snížení globální chudoby o 50% a od té doby chudoba neustále padá. Podle nejnovějších čísel počet lidí, kteří žijí za méně než 1,25 eh, dolarů amerického dolaru za den kleslo od roku 1991 miliardu. Takže to je metrika dopadu, kterou jistě stojí za to zmínit. E, nad rámec vašich tří otázek, když mi dovolíte jako ostatním kolegům, rád bych odkázal na e, zjevnou jaksi kontradikci mezi těmi zárukami a e, případnými nedostatky, nebo respektive věřím, že se na to zeptáte, tak eh, vás radši předběhnu. Fakt, že chybovost je poměrně nízká a pravděpodobně padá, eh, znamená, že jsme identifikovali eh, hlavní zdroje chyb a tím pádem můžeme v rámci výroční zprávy poskytnout všeobecné prohlášení o všeobecné ujištění. Doufám, že eh, toto bude poslední rok, kdy budete mít všeobecné výhrady. Ale za tím účelem musíme změnit svůj přístup, co se týká reziduální chybovosti. A to trvá. A proto jsem to nemohl připravit na rok 2014, protože nemohu změnit pravidla uprostřed hry. To by nebylo konzistentní. My na tom teď pracujeme a doufám, že příští rok před vás budeme moci přestoupit už s konkrétními výhradami v oblastech, kde máme konkrétní problémy. Rád bych také připomněl, že když už hovoříme o chybovosti, nehovoříme o podvodech, nehovoříme o ztracených penězích. Hovoříme většinou o administrativních chybách. A tyto administrativní chyby jsou hlavně kde? Jsou hlavně e, v našich smlouvách, v našich dohodách, v mezinárodních dohodách a v organizacích občanské společnosti. A proto právě na tyto oblasti se zaměřujeme. A doufáme, že se nám podaří situaci vylepšit. Eh, zmínili jste otázky výsledků, indikátorů a tak dále. Upřímně řečeno, eh, to, co máme tady, jsou dvě sady věcí. Máme určitou sadu indikátorů, které jsou v naší zprávě o činnosti, které přímo vyplývají z právního základu, to znamená z toho, z toho finančního na, nařízení. A pak zde máme další indikátory na projektové úrovni, které nám umožňují Eh, získat představu o dopadech projektu. Co nám chybí, je propojení obou těchto věcí a dosažení jakéhosi celkového systému, který by nám umožnil skutečně měřit výsledky. A proto jsme v březnu letošního roku spustili eh, takzvaný výsledkový rámec, který, jak doufáme, nám poskytne první sadu takovýchto prvků ještě v posledním kvartálu letošního roku. A tímto způsobem hodláme mít možnost eh, představit dopad a výsledky celkové aktivity rozvojové politiky. Děkuji. Paní zpravodajka, děkuji vám. Díky za to, že jste eh, předejmul nějaké mé otázky. Konec konců podařilo se vám to u jedné mé otázky a otázky paní předsedkyně. Já nechci zabíhat do nějakých eh, politických diskusí, protože diskusí na politické úrovni už vedeme tak dost o migrační krizi, ale musím říct, že vaše portfolio vzhledem k migrační krizi je teď pro nás prioritou číslo jedna v rámci všech aktivit EU a e, chci se zeptat, jestli myslíte, že nástroje DG DEVCO jsou připraveny se s těmito výzvami potýkat, nebo Zda si myslíte, že by se vám hodila nějaká politická doporučení v absolutoriu z roku 2014 Eh, když tedy čekáme na přeskum v polovině období, abyste své nástroje posílili. Protože toto je skutečně teď priorita číslo jedna. Za druhé, tu druhou otázku jste vlastně už předejmuj, ale eh, nebojte se, já vám příští rok připomenu to, co říkáte o těch obecných a konkrétních výhradách, protože Eh, budeme provádět i následné činnosti k absolutoriu tohoto roku. Takže to vám připomenete, ale myslím si, že vám to připomene i komise, protože i komise to představila ve své souhrné zprávě, tedy, že chce DG DEVKO ehm, podpořit v tom, aby přeskoumalo výsledky svých kontrol, aby poskytovalo záruky jaksi diferenciovanější na úrovni rizika. Takže i náš výbor, i komise. A pak ještě jeden poslední dotaz, Kdybyste mohl být co nejstručnější, vzhledem, i vzhledem k tomu, že mluvíme veřejně, jak to vypadá s tím případem ING? Děkuji. Děkuji za vaše dotazy. Co se týká otázky migrace a uprchlíků, řekl bych, eh, jak víte, komise předložila agendu, která pokrývá různé dimenze tohoto problému, eh, souvisí to s různými politikami EU. Co se týká rozvoje, my se zaměřujeme na prvotní příčiny. Proč lidé mají pocit, že musí utíkat? My jsme přesvědčeni, že naše role je pomáhat eh, zemím původu a transitním zemím vytvářet takové podmínky, aby lidé měli možnost volby. Problém je, že lidé dnes možnost volby často nemají. Hovoříme-li o původních příčinách, hovoříme o vytváření takových podmínek, aby si lidé mohli vybrat. My se snažíme združit různé nástroje pod jednu střechu za pomoci e, ehm, trustových fondů, což je možnost, kterou teď máme, a komise v nejbližších dnech rozhodne o vytvoření nového trastového fondu EU, který bude mobilizovat 1,8 miliardy euro z pěti různých finančních zdrojů v rámci gestce komise. A půjde o pět různých služeb komise, to znamená pět služeb se shodlo, že dají dohromady finanční prostředky do, po, pod jednu střechu pod, podle stejných pravidel, podle zjednodušeného postupu na činnost v této oblasti. A v komisi, podobně jako e, v jiných organizacích, e, už jenom se dohodnout na něčem takovém je velký úspěch. Dnes jsme dostali jednomyslný souhlas členských států, abychom tento trastový fond vytvořili. To znamená, že komise teď e, toto může udělat. Tak a teď, co s tím budeme dělat? Je potřeba, abychom se pokusili co nejrychleji vytvořit, vytvářet pracovní místa. Musíme řešit potřeby mladých lidí a zejména potřeby žen a dívek. Musíme zvážit jejich konkrétní roli v hospodářství zemí, o kterých hovoříme. Ale je potřeba, abychom také pracovali na věcech, jako je řízení politiky v daných zemích, co se týká zprávy věcí veřejných, eh, řízení hranic, eh, co se týká vyhýbání se situacím, kde radikalistické skupiny a různí pašeráci zneužívají této situace ku vlastnímu prospěchu a musíme se vyhýbat financování nelegálních aktivit. Už máme eh, celou řadu projektů připravených, pracujeme velice úzce s členskými státy, které participují v této pracovní skupině. Máme několik členských států, které už potvrdili svou účast. Máme dvě další země, v Evropě, které nejsou členskými státy, které oznámily, že se toho budou účastnit, takže doufám, že toto bude skutečně centrální prvek, který nám umožní rychleji udělat to, co udělat musíme v partnerství s našimi partnerskými eh, státy. Co se týká rezerv, eh, je jednoznačné, že na nás je vyvíjen tlak, abychom se v této věci také posunuli o kus dál, my to bereme velmi vážně. Ale aby se nám to podařilo, tak bychom potřebovali novou studii o reziduální chybovosti, která by nám umožnila takto pracovat. Stávající přístup nemůžu využít, nemůžu zkrátka vzít eh, stejné závěry a dojít k jinému výsledku, to by nebylo upřímné. Takže musíme tu studii redefinovat, ona se už připravuje a příští rok by mi to mělo umožnit nabídnout v této otázce konkrétní přístup. Co se týká ING, jak víte, komise rozhodla, že ING se už nepovažuje za mezinárodní organizaci, co se týká účelu finančního nařízení a co se týká možnosti delegování řízení projektu, což znamená, že už žádné další kontrakty v této modalitě nebudou. Platby pro existující kontrakty se ještě velice zblízka prověřují a e, na stole je mám přímo já, to znamená, bereme to velice vážně a čekáme na e, oznámení o soudním sporu, který ING zadala proti komisi. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Víte, že na konci tohoto měsíce máme ještě jedno zasedání se zavřenými dveřmi o e, na, na téma eh, na téma eh, DGDF a těch 136 zpráv eh, a tam myslím, že ten reporting budeme moci probrat do větší hloubky. Děkujeme, jsme pod časovým tlakem. Mně se nelíbí, že 9 z 24 indikátorů není splněno to se mi vůbec nelíbí, zejména rychlé platby, prosazování auditních nálezů a tak dále. Nicméně my se k vám ještě vrátíme písemně, protože k tomu potřebujeme jednoznačně podrobnější informace. My chápeme, že vaše práce je složitá. V případě, eh, eh, že členské státy skutečně zaplatí ty peníze do toho trastového fondu, tak vás pozvu na panáka. Takže díky za informace a zde Vítám eh, generální ředitelku eh, DGHR, paní Zuka. Budeme s vámi hovořit zejména o evropských školách. Nevím, jestli paní zpravodajka chce rovnou slovo. Prosím. Uh, thank you. Děkuji vám. Mne velice těší ta genderová rovnováha mezi generálními řediteli. Tady musíme vyvážit všechny, tedy vy musíte. Eh, v té vaší výroční zprávě jste zachovali vaše výhrady z roku 2013, tyč, co se týče eh, zjištění účetního dvora. My pro vás máme určité odpovědi, ale myslím, že celý výbor chce vědět, jaké je opodstatnění této výhrady eh, my tu, za to hovoříme o klasický typ podvodu, který tedy nebyl pod hodně dlouhou dobu nějak zjištěn a jak se z toho ponaučit a jaký pokrok jste učinili. Potřebujeme tedy vědět, co se zlepšilo v řízení evropských škol a jaké jsou tedy eh, na základě toho, na co poukázal Evropský účetní dvůr a jakou roli bude hrát generální tajemník, ředitel, ta ra, řídící rada v těchto školách a ostatně, jak je celkově stav implementace akčního plánu za rok 2015. To je možná otázka na a pana Kivinena a nemohu nevyužít této příležitosti, a to je možná moje poslední provokativní eh, otázka. Jste tu, takže na to nahlížejte jako na dvě takové oddělené otázky. Chtěla jsem se totiž zeptat, vzhledem k tomu, že vaší takovou hlavní misí, jakožto ředitelka pro lidské zdroje komise, je v praxi zajistit interní bezpečnost Evropské komise a také podporovat excelentnost v o eh, těch lidských zdrojích. My nyní hovoříme o tom přístupu zaměřeném na výsledky, je to něco nového, bude se to uplatňovat u všech institucí, včetně tedy samozřejmě Evropské komise. Takže jsem se vás chtěla zeptat, zda si myslíte, zda zaměstnanci komise jsou dostatečně připraveni a kompetentní, aby opravdu přispěli k realizaci toho nového přístupu a ředitelství pro lidské zdroje dělá nějaké konkrétní aktivity, školení pro vaše zaměstnance, abyste je připravili na tento nový um, postup. A já také tady vítám generálního tajemníka pana Kivinena. Děkuji. Já bych na úvod začala vaši poslední otázkou, ta je důležitá. A zaměstnanci komise jsou vždy připraveni čelit novým výzvám protože máme výtečné zaměstnance, protože byli vybráni tím nejlepším způsobem, protože je to řízeno výtečnými manažery. Tady máte tedy několik výtečných příkladů. A jsem přesvědčena, že děláme mnoho věcí. DG Budget je tady v tomto lídrem. Ostatní členové komise jsou velice angažováni do toho nového přístupu založeného na výkonnosti a jsem přesvědčena, že se nám to podaří a možná příště až se znovu setkáme, anebo i v mezidobí zaznamenáte, že opravdu jsme toho schopni, máme velice motivované zaměstnance a chápeme se této výzvy. A teď tedy k té vaší první otázce. Takže ano, došlo k jednomu podvodu, to všichni víme, byl tedy zaznamenán. Belgická spravedlnost je do toho zapojená, ta dotyčná osoba je ve vazbě, takže je to opravdu problematický případ podvodu. Ano, účetní dvor, byl proveden také interní audit a byly tam různé problémy s finančním řízením Evropské školy. A co se týče tedy zprávy, vy jste to trošku zmínila, tady to je takové specifické. A proč? Protože se jedná o 14 škol, které jsou naprosto nezávislé. A bylo by to jako kdybyste měla těch 35 ředitelství v komisi a každé z nich by přicházelo v té eh, příslušné autoritě na kontrolu a vůči ní byly eh, předkládali účty, že tam není jeden jediný centrální orgán, vůči kterému jsou zodpovědní. Ano, jsou tu ty výhrady, vaší otázkou je tady ano, je ta, ta výhrada a co s tím uděláte, kdo je, jakou máte formální autoritu tedy stáhnout nebo zachovat tu výhradu. Takže naší pravomoci je, že máme hlas jeden z třiceti v té správní radě. Vy víte, že škola, Evropská škola se řídí mezinárodní úmluvou, takže tady v tom máme jeden hlas snažíme se o maximum a když se týče těch tvrdých opatření, naše pravomoci jsou velice omezené, ale děláme mnoho u těch takzvaných soft opatření a mohu vám to tady doložit celou řadou dlouhých seznamů proto, aby se situace zlepšila. Začalo to tím, že jsme podporovali střední management, Eh, i na těch školách. Eh, když se zaváděl nový systém účetnictví, také koordinátor pro eh, interní kontrolu, také vytvoření Um, uh, nového způsobu na zadávání veřejných zakázek. Dále no, nový druh účetnictví, také podporujeme generálního tajemníka v aktualizaci finančních uh, nařízení. Ty vstoupily v platnost v květnu letošního roku a pak jsme zavedli novou pracovní skupinu, aby dále revidovala tady toto finanční uh, nařízení. A pak jsme zavedli pracovní skupinu v rámci DG Budget, která má pomáhat generálnímu tajemníkovi eh, a dále tedy správní radě a dalším vrcholným eh, orgánům. To znamená, podporujeme a děláme mnoho, a všem otázkou je, do jaké míry toto bude postačující. A my doufáme, že v roce 2015 zaznamenáme nějaký pokrok Samozřejmě otázkou tady je, co nastane, když tam ten pokrok nebude. A pak tedy vystavne otázka ohledně tedy všeobecné zprávy a co s tím. Takže si musíme položit otázku, do jaké míry ten, ta funkce toho, toho takzvaného authorizing officer byla dobrá, zda by tu neměl být nějaká jiná možnost e, výběru a a možná v tuto chvíli přeruším a předám slovo kolegovi. Indeed, I can confirm everything what has been said earlier. Ano, já mohu jenom potvrdit, co tu již zaznělo. Bohužel došlo k podvodu. Jeden hlavní účetní zneužil na jedné škole své pozice a ten náš obsoletní software pro účetnictví a také ten náš, řekněme, trošku naivní amatérský způsob s tím, jak jsme vynakládali se v minulosti s finančními záležitostmi. K tomu podvodu došlo v květnu, tedy docházelo k tomu po dlouhá léta, ale zjistilo se to v květnu 2012. No a jak jsme se z toho poučili? My jsme změnili téměř všechno v tom našem finančním světě. V první řadě jsme změnili naše finanční eh, nařízení nebo pravidla Máme tu doporučení interních auditorů z účetního dvora a my jsme je opravdu eh, zrealizovali. Eh, máme nový software, eh, ten je tady dostupný a konečně tedy po devíti letech neúspěšného vývoje jsme ten projekt zastavili v roce 2013 a, a měli jsme jeden rok z SAP a v prosinci 2013 jsme to spustili a ten systém tedy byl spuštěn v lednu 2014. 15, pardon. Takže s touto změnou těch finančních pravidel jsme změnili software, všechno jsme uh, zavedli takové striktnější pravidla, bezpečnější. Také jsme měli problém Eh, s tím napojením na schválení a pak na ty programy na a platby a nyní na tom pracujeme. Bez pochyby, ale by to nebylo možné bez velkých investic eh, do eh, změny managementu, pro školování našich účetních a dalších 14 škol v sedmi zemích, takže to byl poměrně komplikovaný proces. Nicméně mohu říci, že už začínáme vidět plody této práce. Opravdu děkujeme za podporu, kterou jsme obdrželi od paní Suky a její ředitelství. Obdrželi stejně tak ředitelství Bač, dostali jsme hodně doporučení, hodně podpory, mohli jsme také se účastnit jejich interních školení, využít jejich znalosti a expertiz a vylepšit tak naši expertizu. Ovšem Lituji, že musím říci, že zpráva účetního dvora za 2014 zase bude zklamáním, nicméně za rok 2015 opravdu doufáme, jsme vzdělávacím školním systémem a když něčemu tak závažnému dochází, tak jsme se poučili a opravdu jsme učinili podstatné kroky ke změně a k tomu, abychom se vyhli tomu, že se něco takového zopakuje. Ano, byl to bolestný proces, Měli jsme tam spoustu nemocných pracovníků, vyhořelých pracovníků. Byly to tak velké změny pro naše pracující, ale opravdu nyní jsme optimističtí. Věříme, že jsme našli způsob, jak ty věci dělat správně. Doporučení Soudního dvora a interních auditů a tady jsme nám podařilo tímto téměř vyčistit stůl. Od 1. ledna tu byla tedy velká změna a ta změna byla podstatná, takže doufejme, že tedy ten začátek, že to není jenom velká míra naděje, ale že opravdu postupujeme proaktivně a že naše, náš finanční management bude solidní a že tedy um, to nebude, nepovede k dalším problémům v budoucnu, tedy za rok 2015. Well, thank you for explanation. Děkuji za tohle vysvětlení. Já si opravdu pořád ještě kladu otázku, proč to trvalo tak dlouho na něco takového přijít. 20 let? To si vůbec neumím představit. To je moje hlavní otázka. Jak je možné, že to bylo prostě celé roky takhle? Vy jste tady popisoval eh, pozitivní eh, přístup, ten schvalující eh, úředník, ten spadá tedy do vaší zodpovědnosti, budete to vy sám, nebo jaká změna tam, doš, jaké změně tam došlo v té struktuře? Vy jako generální tajemník také zveřejňujete výroční zprávy? jako generální tajemník evropských škol, já e, samozřejmě převezmu jakoukoliv zodpovědnost, e, kde je to potřeba. Tady vůbec nejde o dobrou vůli z mé strany. E, tady jde o to, že máme poměrně komplikovanou úmluvu, kterou je velmi těžké změnit. Nyní nastavujeme systém, řekl bych to takto, Eh, měli jsme finanční kontrolory. Eh, účetní dvůr nás navštěvoval každý rok. Eh, sedm let jsme pracovali s interními auditory Evropské komise, ale co jsme nedělali dostatečně před rokem 2012, bylo dát zodpovědnost za eh, určité činnosti na lidem, kteří je dělají každý den. A právě to děláme nyní, takže vyjasňujeme rozdělení pravomocí, to znamená, kdo zodpovídá za co. A potom samozřejmě v případě problémů generální tajemník může být schvalujícím úředníkem pro ten systém. Ale eh, samozřejmě máme těch 14 škol, které jsou vzdáleny Bruselu a to, co se tam děje v eh, tom účetnictví, tak to samozřejmě závisí na kvalitě lidí a nástrojů, které mají k dispozici a na kontrolních mechanismech, které jsou nastaveny ze strany schvalujícího orgánu. Takže já samozřejmě udělám všechno, co je potřeba. Máme pracovní skupinu, která přeskoumává naše finanční nařízení. Samozřejmě existuje také návrh, aby generální ředitelství eh, mělo pod kontrolou věci více centralizovaně, ale samozřejmě děla, kontrolovat každou jednotlivou transakci, která, kterou dělá každá jednotlivá škol, škola, to asi opravdu ta centralizovaná kontrola není odpovědí na všechno. Tady spíš, e, spíše jde o to, abychom e, pomohli lidem, kteří působí přímo na místě, aby tedy měli zodpovědnost za to, co se na tom místě děje. Poslední otázka. Vy jste mi neodpověděl úplně přesně, takže jaký je stav věcí ohledně implementace toho akčního plánu pro rok 2015? To je poslední otázka. To bylo z dubna 2015. Máme obrovský seznam činností. My nepracujeme pouze na financích, e, máme také poznámky například e, od eh, náboru eh, zaměstnanců, od implementace kontrol, máme eh, připomínky týkající se nejrůznějších oblastí. Společně s našimi finančními kontrolory a s koordinátorem pro interní audit jsme vypracovali akční plán pro 2015, kde je vidět, že ve většině oblastí, kde máme nějaké doporučení a kde tedy vidíme, že je potřeba zlepšení, tam jsme něco učinili, nebo jsme v procesu eh, toho, že tam něco děláme. A nebo se snažíme ještě, tedy to nastane v prosinci, schválit další kroky, které jsou potřebné. Děkuji eh, mnohokrát. Eh, interní auditor to byl přece pan Depa. To je docela zajímavé. Tak možná příští rok se pobavíme ještě za jiných okolností. Ještě mám otázku na paní Suka eh, a generální ředitele, eh, jako generální ředitelku. Já jsem eh, takový fanoušek pracovního řádu, ale teďka vlastně tedy od roku 2014 máme reformovaný pracovní řád, tam došlo vlastně k prodloužení pracovní doby. Ono by bylo hezké, kdybyste třeba poskytli nějaký přehled toho, jaká ta změna bude mít dopad. Teď mě třeba zajímá, jak je to třeba s tím, eh, že máme strop AD12, jak to třeba funguje s manažerskými funkcemi, protože tam teďka vidíme, jak různorodé, eh, jak různorodě se tedy nakládá s těmito ustanoveními toho pracovního řádu. Takže povyšování od eh, té pozice AD12, třeba v, eh, pro manažerské pozice, tam by to bylo docela zajímavé. Takže ono by bylo dobré se o to ještě dozvědět více. A ta evropská škola, možná prostě EU e, podporuje e, příliš mnoho subjektů, když třeba vidíme, kolik e, dětí mají třeba nějaké příspěvky a podobně, možná bychom měli podporovat spíše ty školy, spíše než ty žáky. Um, Umíte si něco takového představit? Šlo by to udělat třeba ve mojí spolkové zemi, kdyby ta situace byla taková, tak už bychom něco takového dávno udělali. Děkuji. Uh, thank you. Now, when it comes to the... Děkuji. Co se týká eh, dopadu nového služebního řádu a povyšování, eh, Kdybychom měli nějaké informace, tak bychom vám je samozřejmě předali, ale já úplně nechápu, možná jsem vás nepochopila, moc nechápu, co je za problém. Jedna věc je jasná, co se týká povyšování, tak e, na 100% respektujeme to, co je ve služebním řádu, to znamená příloha 1b. A co se týká dopadu na zbytek zaměstnanců těch 40 hodin, tady skutečně nechápu, co je za problém, ale možná to je jenom e, mnou. No, vidíme, že se vytvářejí všelijaké různé pozice, aby se zajistilo, že, ty, že ta povyšování budou moci pokračovat. A mě by zajímalo, eh, tedy proč se vytvářejí ty nové pozice, kde je možné lidi povyšovat nad AD12, byť nemají manažerskou pozici anebo se naopak vytváří manažerské pozice za tímto účelem. Nezlobte se, paní předsedkyně, já mám trošku takový dojem, že vy říkáte, že my se snažíme ohýbat pravidla, tak to není. Nebo jsem vás špatně pochopila? My děláme to, že respektujeme literu i duch eh, služebního řádu. Takže eh, legislátor nechtěl zastavit povyšování On chtěl omezit možnosti, jak se dostat z AD12 na AD13. Když se podíváte na to, co komise dělá, my jsme ani nevyužili možnost, kterou služební řád předpokládá, dělat to, eh, čemu říkáme labelization, eh, pro lidi, kteří mají pozici, kterou mají dnes, eh, jak si ještě mimo ten přechodový režim. Takže to jsme neudělali, zaujali jsme velice striktní přístup a je velice zajímavé podívat se na to, co dělají ostatní instituce, protože jsem si jistá, že pravděpodobně můžeme najít nějaký benchmark a třeba bychom mohli věci pro naše zaměstnance vylepšit, kdybychom se řídili tím, co dělají ostatní. Tak to je jedna věc. Druhá věc, to se týkalo peněz, které dáváme Evropské škole. Toto je součástí mezinárodní úmluvy, eh, která eh, pochází z, zhruba někdy 50. let, pokud si dobře pamatuju. A pokud tu úmluvu dnes eliminujeme, nevím, jaká budoucnost tyto školy čeká. Problém, který zde máme, a je to složité, je, že cokoliv uděláte s těmi školami, ve finále máte jako rukojmí ty děti. A to je velmi obtížné můžete dávat peníze do rezerv a tak dále, můžete dělat, co chcete, ale ve finále jsou to děti a musí chodit do škol. A to je ten problém, který máme. Takže to dilema je skutečně složité. Ano, samozřejmě můžeme znovu vyjednávat tu úmluvu, ale co z toho nakonec bude? A ještě tady kolega. Je škoda, že v těch zprávách nevidíme ten pozitivní vývoj, ke kterému v evropských školách dochází v roce 2013 po čtyřech letech vyjednávání 28 členských států jsme se dohodli na principu sdílení nákladů. Byl to velice obtížný proces, ale teď naše nábory do budoucna jsou víceméně zajištěné. Každý členský stát ví, jaké jsou jeho závazky a vědí, že pokud obyvatelstvo, nebo respektive žadstvo z té země, eh, jestli jich bude víc, tak budeme dostávat více učitelů, což je pozitivní. E, teď zažíváme první rok sdílených nákladů v praxi a všechny členské státy s výjimkou Chorvatska, nicméně Chorvatsko je ještě vyloučeno, protože oni mají určité takové, e, abych tak řekl, porodní protíže s tímto systémem. Všichni ostatní plní své požadavky. Naše školní populace narůstá obrovsky, v Bruselu jsme zaplaveni žáky. E, letos v září jsme měli o 500 žáků víc než loni. Loni v létě jsme vyjednávali s belgickými úřady společně s komisí a e, dospěli jsme takového kompromisu, abychom zajistili e, do budoucna školní infrastrukturu. Kabinet belgického premiéra schválil naše plány, naše simulace a máme obrovské množství pozitivního vývoje. Ten stín, který na nás spadl v důsledku těch podvodů, to je něco, s čím se musíme vypořádat, ale de facto máme vyšší počet akreditovaných evropských škol, teď jich máme 13, a já vyjednávám asi s 20 členskými státy o možnosti eh, vytvořit akreditované evropské školy jako národní školy které by platil ten daný členský stát na svém území. Takže je to skutečně úspěšný pozitivní vývoj. Reformujeme svou nabídku, vedeme velice zajímavé diskuse a naši žáci dostávají velmi dobrá místa na velmi dobrých univerzitách, takže myslím, že plníme naše poslání. A až dostaneme pod kontrolu finance, což jsem si téměř jist, že Eh, že se nám podaří tak, že už za vámi nebudu moc často muset chodit. No to vám neslíbím. Třeba se nám zalíbíte. Ne. Otázka byla, jak to, že trvalo 9 let, než jste dostali nový počítačový systém. Samozřejmě e, i děti mají nároky na řádnou zprávu školy, do které chodí, že ano, takže ani já jsem ten problém nepochopila tak úplně, e, jak vy ho tady vysvětlujete já bych vám doporučil, abyste se skontaktovala se svým subtýmem zde v Evropském parlamentu, abyste se jich zeptala, jak složité je vytvořit multilingvistické, multikulturní účetní modely. Naším problémem je, že fungujeme v sedmi členských státech. A nejde zkrátka vzít si jakýkoliv účetní software od někud z obchodu. Musí to být připravené na míru, anebo to musí být něco, co je dostatečně flexibilní, aby to bylo přizpůsobitelné, protože naše finanční regulace eh, mají velmi blízko finančním regulacím evropských institucí a všechny instituce mají ten samý problém přizpůsobení jakého, ať už jakéhokoliv softwaru pro své účely. Rád bych zdůraznil, že ve finále kdy jsme skutečně dnem i nocí v roce 2014 pracovali na tomto a za jeden rok se nám podařilo od eh, prvotní schůzky až po živé spuštění systém SAP. To, to si myslím, že musí být zkrátka rekord ve veřejném sektoru. Měli jsme takovou neúplně dobrou společnost, ta nás jenom pumpovala o peníze v tom starém systému a bylo to v podstatě nekončící, byl to nekončící vývoj, ale naštěstí ehm, v IT branži ehm, se najdou ti dobří i ti špatní. V roce 2013 jsme si uvědomili, že ten projekt už nám nic nedá a Šli jsme jiným směrem, který se ukázal být i správným. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale dospěli jsme ho v roce 13. Dobře, takže jinými slovy, jste 8 let eh, se pokoušeli žít s tím systémem, o kterém jste se nakonec rozhodli eh, udělat něco jiného. No dobře, já už nevím, na co se k tomu mám ptát, tak se radši ptát nebudu. Já s vámi soucítím, protože chápu, že eh, vás to stálo peníze, vy jste to prostě odstavili. Dobře, ale ve finále je to dobré. Chce paní zpravodajka ještě mluvit? Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé vám chci všem poděkovat. Vše, všechno jsme to stihli a stihli jsme to víceméně včas. Díky skvělé paní předsedkyni, protože e, díky ní měl každý prostor a každý mohl odpovídat na otázky. Mám zde jenom pár bodů k závěru celé té diskusi jsme viděli klíčová slova jako zjednodušování, koordinace, synergie. Je potřeba chápat eh, jaksi společným způsobem výsledky a výkonnost, protože odpovědi na všechny otázky jsem rozhodně nedostala v této oblasti. Eh, co se týká eh, těch vtipných čísel v DG Agri, eh, chceme-li hovořit o jasných indikátorech, musíme vycházet z jasných dat, že ano, a to se týká všech. A stejným způsobem, chceme-li mluvit o synergii a spolupráci, musí docházet ke koordinaci informací mezi jednotlivými generálními ředitelství. Nicméně eh, jsem ráda, že jste všichni tak pozitivní, co se týká budoucnosti, ale výbor kont je o minulosti. I budoucnost bude jednou minulostí, takže ke všemu, nebojte, ke všemu i to, co jste nám naslibovali, se jednou vrátíme. Eh, paní generální ředitelko, eh, ráda slyším, že zaměstnanci komise jsou připraveni pracovat. Já vás mohu ujistit, že i výbor KONT je připraven pracovat a spolupracovat, protože pakliže chceme tento první rok víceletého finančního rámce využít k tomu, abychom zavedli něco nového do procesu absolutoria, chceme-li relevantně vyvažovat formální a procedurální aspekty a výkonnost a výsledky, tak skutečně spolupracovat musíme. To je první předpoklad. Takže doufám, že budete spolupracovat my dostaneme zprávu účetního dvora 10. listopadu, ke všem, se, ke všem v zásve vrátíme, samozřejmě e, proběhnou slyšení s komisaři a já předpokládám, že se budeme výdat eh, v příštích měsících poměrně často. Takže to je z mé strany vše, děkuji vám. Ano, já vám také děkuji, končím schůzi, e, hezký večer v pondělí, od 15 hodin budeme pokračovat.